Varmt välkomna och vi återupptar dagens utskottsmöte. Idag ser vi fram emot... Tak budeme pokračovat v zasedání výboru a hla, začínáme hlasováním. Bude také rozprava. Budeme, eh, budeme mít eh, s paní místopředsedkyní komise diskusi s paní Redingovou. A budeme se také posléze zabývat dalším bodem na programu. Každopádně první bod na našem dnešním eh, eh, pořadu je přeskum sedmého rámcového programu pro výzkum v polovině období a budeme k tomu hlasovat. Začneme hlasovat, zahajujeme tedy hlasování. Jak už jsem řekla, je to um, přeskum sedmého rámcového programu pro výzkum v polovině období. Budeme hlasovat od čtyřky eh, až po trojku. Unblock, kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. A pak máme pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále díky paní Tomsenové, která vypracovala pozměňovací návrhy, ty tady můžeme poděkovat. A teď přecházíme eh, zvýšení dopadu rozvojové politiky EU. Budeme rovnou hlasovat. A nejprve pozměňovací návrh 3. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Ověříme. Ověřujeme. Pozměňovací návrh 3. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Pozměňovací návrh 3. Eh, ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Paní eh, Matera, ano, eh, paní předsedkyně, já se velice omlouvám, ale zapomněla jsem si hlasovací kartičku a moje asistentka eh, přijde, mi to přinese za chvíli, až přijde, takže bych se chtěla zeptat, jestli můžete zaznamenat, že jsem hlasovala proti. Pozněce na čtyři, kdo je pro, ale nebylo, není mikrofon, pardon. Kdo je pro? čtyřku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? To bychom raději také ověřili. Pozměňovací návrh čtyři Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. teď od pětky do jedničky. Unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Eh, schváleno a tím vám děkuji. Teď eh, předávám předsednictví eh, mojí zástupkyni, místo předsedkyni, paní Jaroka. Good morning, ladies and gentlemen. Uh, just to get quickly to the vote. Jenom abychom rychle eh, přešli k hlasování, chci jenom říci, že je mi velice potěšen, potěšením, že mohu takhle vést hlasování. Doufám, že to bude rychle a doufám, že se rychle dopracujeme výsledku. Poprosila bych vás eh, paní předsedkyně, protože vy jste zpravodajkou, abyste se k tomu rychle vyjádřila. Ano, já to vyřídím velice stručně. Já jsem chtěla pouze poděkovat všem kolegům a všem, eh, kdo se do této práce zapojil v našem výboru. Já eh, jsem cítila siln, velké nasazení a velkou ochotu na strany všech, abychom se dopracovali k dobré zprávě. Já jsem se tady snažila zaměřit na ty nejdůležitější aspekty aby ta zpráva nebyla příliš dlouhá, ale spíše, aby byla vysoce konkrétní. A také obsahuje velice konkrétní návrhy. Také jsem přijala velkou řadu do pozměňovacích návrhů, které podle mého názoru skutečně eh, zlepšují tu zprávu. Doufám, že teď dospějeme ke skutečně dobré zprávě, která vyšle jasný signál ohledně toho, co podle názoru výboru je třeba dělat, aby se zajistila prevence násilí proti ženám, páchaného na ženách. Eh, doufám, že to bude opravdu vysoce konkrétní a ne příliš do šířky rozběhlá zpráva. Doufám, že se opravdu zaměříme na ty nejdůležitější věci, že nám nic neunikne. Já jsem z tohoto důvodu dostala řadu mých vlastních návrhů, protože jsem chtěla, aby ta zpráva vyzněla co nejjasněji a aby byla co nejhutnější. A doufám, že výbor ji velkou většinou podpoří, abychom totiž dali najevo, že je to podle našeho názoru maximálně uh, důležitá věc, abychom přijali kvalitní opatření v boju proti násilí páchaného na ženách. Děkuji, takže začínáme od kompromisního návrhu 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dva, kompromisní návrh pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4, kompromis pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nebo to raději ověříme? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, hlasovalo 32 a je to zamítnuto. 13 mín bylo pro, ale minus bylo proti a jeden se zdržel. Pozměňcový návrh 58, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 60 pro, proti. Padesát, jenom kdyby byl býval od, přijat. Takže kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď 59. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, To bychom prosím ověřili. 61 ověřujeme. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato. 21 bylo pro, 1 byl proti a 10 se zdrželo. 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověřit, dobře. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto e, třemi hlasy. 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, pardon, ne, 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šedesát devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme, prosím, 70. Končím hlasování. Zamítnuto. 73. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 75. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ale raději ověříme. Osmdesátku ověříme. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80 ne, ten odpadá 81. Aha. Ne, omlouvám se, přece jenom 81. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Ověříme to. Zahajuje hlasování. Končím hlasování je to přijato. Další odpadá. Amendment 82 in favor. 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto, ale pouze jediným hlasem. 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 87. Dobře, ověříme. Ověřujeme devadesátku. Kdo je zahajuji hlasování. Končím hlasování a bylo to zamítnuto poměrem 18 ku 15. Já se omlouvám, ale já jsem se spletla. Já jsem stiskla proti, ale chtěla jsem hlasovat pro. Omlouvám se. Ale i tak zamítnuto. Madame Figueiredo. Paní Figueiredo. No, no Já jsem se také spletla, měla jsem pocit, že se hlasuje o jiném čísle. A stalo se mi tedy to tež a proto prosím, abychom zopakovali toto hlasování. Okay, it was uh, rejected seven. Takže to bylo stejně zamítnuto 17 k 18, i s, i s ohledem na váš hlas. Dobře, tak budeme hlasovat znovu. Devadesátku. Eh, devadesát. Devadesát. ověřujeme devadesátku. OK, amendment 90 open, closed. 17, 16, just as Mr. Talabala said. <laughs> 16 proti. Osmdesát devět. Pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Další, to je původní text, o tom se nehlasuje, takže teď pozměnice 91. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 94, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 92 odpadá. 93, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 95, ne. 93 ověřujeme. Eh, zahajuji, končím hlasování. Zamítnuto. 12 na 21. 96 je dále na řadě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 97, kdo je ten ne. 98 nebyl přijat, takže neodpadá 97. Kdo je pro, Prostě zdrželi se schváleno. To od paní Boskur pro, proti, zdrželi se schváleno. <coughs> 101. Kdo je pro, kdo je proti? Eh, zdrželi se, přijato. 103. Kdo je pro, proti? Eh, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 103, zahajuje hlasování. Eh, končím hlasování. Zamítnuto 17 bylo proti, 15 bylo pro. 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 140, tohle odpadá, tak 140, část třetí, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 140, část čtyři, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Další 106 byla stažena. Další 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Ověříme. 114. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Hlasovalo 32, 19 bylo pro a 13 proti. Omlouvám se, bylo to schváleno. Další je čistě lingvistická záležitost, o tom se nehlasuje, takže další je 108? Ne, pardon, říká paní předsedající. Další je 112. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověřit dobře. Hlasujeme o 113 elektronické. 113. Končím hlasování. A je to schváleno. Dobře. Tak to byla 113. 117, o te, to se bude hlasovat později. Was adopted, then it falls, and the next one is amendment 100. Další bude 112, 20, pardon, paní Hannibal. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 127. zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 bylo pro, 18 bylo proti. 123 a 125 jsou stejné. Kdo je pro, proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Sto dvacet čtyři. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. E, eh, 124, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto e, poměrem 15 na 17. Odstavec 3, 128 a je to dílčí hlasování. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 129, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno bych řekla, ale raději to ověříme. Hlasování 31 eh, hlasovali, 15 pro 16 minus, takže zamítnul. 131 in 131 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 132 to odpadá, 133 to se, o tom se bude hlasovat později, takže 134 je další, kdo je pro. Proti, zdrželi se, Zamítnuto. 135. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 100. Ověříme. Ověřujeme 133. Končím hlasování. 31 hlasovalo a je to 15 pro, 16 proti, takže zamítnuto. 137. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kdo je pro? 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 138. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 100 142, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 143 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Five in favor. Against? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 147 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zahajuji hlasování o 147, končím hlasování. 32 celkem, 19 proti, takže zamítnuto. 149, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 151, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si ještě zopakujeme. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Promiňte, přijato, přijato, 155 přijato. Ještě to ještě jednou ověříme. 31 celkem, 26 pro, 5 proti. Přijato. Sto padesát šest, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 157 Promiňte, 154, o tom musíme nyní hlasovat pro, proti, zdržel se, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. 158 pro, proti, schváleno. 160 pro, proti, Zdrželi se. To musím ještě ověřit. Socialisti se nehlásili dostatečně. Takže 160 ještě jednou, prosím. Končím hlasování. Další. 168. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. 168. Ověřujeme, zahajuje hlasování. 168. Končím hlasování. 32 hlasovalo, 15 pro, 16 proti. Čili odpadá zamítnutý. Pardon, 170. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Tež zamítnuto. 161 e, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 163 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 162 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 164, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 165 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 160, ověříme. Ověřujeme 166 eh, zahájil hlasování, končím hlasování. A je to zamítnuto eh, rozdílem čtyř hlasů. 167 pro, proti, zdrželi se schváleno, 169 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 171 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 176 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 177 pro, pardon, vynechala jsem 175 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 175, zahají hlasování. A končím hlasování. Zamítnuto rozdělen tří hlasů. 177 odpadá. 178 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 179 odpadá Chcete to, paní Tomsen, ověřit? 178 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Všichni hlasovali a je to 16 na 16, tak je to zamítnuté. Další 180. Kdo je pro? Proti? A zdrželi se? Dobře. Tak co bude dál? Sto osmdesát jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 183 pro, proti, zdrželi se, přijato. 183 zahajuje hlasování. Končím hlasování a je to schváleno 22 pro, 9 proti, 1 se zdržel. 185 je dále na řadě pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi se, při, přijato. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Uch. Tedy ověříme 9, zahajuji hlasování, končím hlasování. Ještě dva hlasují, ale už, se to, skon, už to skončilo. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? 8 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 10. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. twelve 12 is next one, 4. Pozměňovací návrh 12 bude dál. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmnáct. Kdo je pro? Další, proti? Zdrželi se, zamítnuto. Ověříme osmnáctku. Zahajuji hlasování. Zaha... Eh, eh, hlasování skončilo a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tenhle Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvacet čtyři, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvacet sedm, ten byl stejný. Dvacet tři, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 20, pardon, 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme třicítku, zahajuje hlasování. Hlasování je skončené a je to zamítnuto. 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 36. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. 34 ověřujeme, zahajuje hlasování. Už hlasovali všichni. Hlasování skončilo. 15 pro, minus, je, proti bylo 16, jeden se držel zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Třicet osm, hlasujeme o něm pro, proti, zdrželi se, ověříme. 38. Ověřujeme pozměňovací třicet 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a bylo... Ne, není to zamítnuté, je to naopak schválena, ano. Čili eh, 38 byla schválena. 39 in favor. 39, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení D, eh, dílčí hlasování poznací na 41. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A druhá část pro, proti, zdrželi se. Tohle asi ověříme. Druhou část, pozměňovací návrh 41, zahajuji hlasování. A končím hlasování, je to schváleno. Ta druhá část je přijata. 42, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 43 pro? Proti? Zdrželi se? Čtyřicet čtyři pro, proti, zdrželi se přijato. Ne. Chtěl někdo něco ověřit? Nikoliv. 46 odpadá. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato bych řekla. Ověříme. 45 ověřujeme. Končím hlasování. Je to 15 pro, 14 bylo proti, takže přijato. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 48. Pro? Čtyřicet osmička. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 49. Odpadá 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato 51 pro, proti, zdrželi se přijato 52 pro, proti, zdrželi se přijato 53 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 zahají hlasování. Všichni hlasovali, takže hlasování skončilo a je to schváleno. 54 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. Ověříme. Zahájí hlasování. Hlasování skončilo. Je to 54. A je to zamítnuto je rozdílem jednoho hlasu. Dále máme 55 pro, proti, zdrželi se schváleno, 56 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato to už snad bude poslední, co ověříme, když to budeme ověřovat. Takže 56 ověřujeme. Končím, zahajuji a končím hlasováním, že už všichni hlasovali a je to schváleno 18 na 11. Citace první, pozměňovací návrh jedna, pro, proti, zdrželi se schváleno, dva pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 3 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Další bude poznačená 4 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, protože někdo to úplně nestihl. 4, hlasujeme o čtyřce, zahajuji hlasování. Ještě jedna osoba by měla, by měla hlasovat. Končím hlasování. E, zamítnuto, protože je to rovný počet hlasů. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 7 pro, proti, zdrželi se též schváleno. A teď budeme hlasovat elektronicky o, e, o celém tomto návrhu v této zprávě, čili elektronicky hlasujeme. Ještě dva by měli hlasovat. Končím hlasování. a schváleno 27 hlasy. Můžeme zpravodajce blahopřát a děkuji vám za trpělivost. Just information. We will, we will soon start um, our meeting. Chtěla bych vás informovat, že hned zahájíme naše zasedání. Pouze počkáme vteřinku, než přijde paní eh, Vivian Redingová. Takže prosím, zůstaňte zde. Možná, že bych eh, mohla se zmínit o tom, že minulý týden byl Mezinárodní eh, den žen a byli jsme na snídani s paní Redinka s panem Barozem. Eh, vy eh, také věříte na rovnost šancí. Proč jsem nebyla pozvána? Vím, jaká je oficiální odpověď na tuto otázku, ale jak se můžeme zvát demokraty, když zvolený člen výboru není zastoupen, zatímco malé země, které mají jenom 5 milionů, jsou zastoupeny. Já se nemohu zúčastnit ani zasedání koordinátorů, takže jak se můžete zvát demokraty, když nemohu se zúčastnit zasedání koordinátorů? A tím je také omezená moje možnost se včlenit. Děkuji za to, že se zmiňujete o této otázce. Měli bychom se podívat na to, čím je to dáno. Nejdříve eh, bych chtěla říci, že to jsou pravidla, která platí nejenom pro náš výbor, ale také pro všechny ostatní výbory eh, v parlamentu. O nás nídaně v Mezinárodní den žen eh, byla něčím, kde koordinátoři výborů byli pozváni předsedou Barozem. E, platilo to pouze pro koordinátory, pouze ti byli pozváni dle platných pravidel. A šlo o pozvání e, e, pana předsedy Baroza. Taková jsou pravidla a tato pravidla platí pro všechny výbory. My na tom tedy nic změnit nemůžeme. Tato diskuze musí být eh, vedena proto, aby eh, pravidla eh, mohla být změněna. Náš výbor na tom však nemůže nic změnit jedno straně paní Redingová, jenom ehm, bych chtěla vám připomenout, že minulý týden jsem nebyla Eh, přizvána na snídaní eh, s panem Barozem. Nejsem koordinátorkou. Eh, vy však můžete však jménem výboru paní předsedkyně také předložit námitku a diskutovat o tom také s předsedou parlamentu. Prosím vás o podporu těch kolegyň a kolegů ve výboru, tak abych mohla být také je stolpena. Jag kan informera om, som jag sa tidigare. Ano, jak jsem již říkala, toto je obecné pravidlo. Nyní jsme si vyslechli přání paní Sinclairové. No a co jsem žádala? Já jsem právě se snažila o to vám na vaši otázku odpovědět. Řekla jsem, že to je obecné pravidlo, které my zde ve výboru měnit nemůžeme. Ale pokud si paní Sinclair přeje, aby se v té věci něco stalo, tak já jsem členkou konference předsedu a tam mohu tuto otázku nadnést. To byla moje odpověď na dotaz paní Sinclairové. Do have vi kommit till punkten a nyní jsme se dostali k bodu 14 na našem pořadu jednání a ráda bych zde nyní přivítala paní místopředsedkyni Evropské komise, paní komisařku Viviane Redingovou. Nyní máme možnost s ní hovořit o našich prioritách ve výboru a již se velice těšíme na informace, které nám paní komisařka poskytne k naší společné práce v oblasti rovných příležitostí. Srdečně vás zde vítám, paní Redingová, a ráda bych vám i hned předala slovo. Máme hodinu a půl času na naši výměnu názorů a doufám, že se nám podrží do, podaří dodržet eh, naši stanovenou dobu a že budeme mít zajímavou diskuzi. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji, že jste zavítala mezi nás a nyní máte slovo, prosím. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Alespoň s některými z vás jsem se sešla poměrně nedávno. A teď máme zase oficiální příležitost hovořit o genderové rovnosti. Nejprve chci říct, že velice vítám eh, zprávu o rovnosti a o chudobě, která byla přijata na plenárním zasedání minulý týden. Jsou to velice důležité věci a samozřejmě, že eh, je zohledníme v naší práci protože, jak víte, genderová rovnost je cílem, kterého teprve musíme dosáhnout, protože bohužel jsou tady dosud významné nerovnosti. Třeba, že ženy mají právo hlasovací i právo pracovat, pořád dostávají menší plat a pořád nejsou dost zastoupeny na rozhodovacích postech. S vaším dovolením, paní předsedkyně, bych se zabývala tím, co se dělo od Loňska až do tohoto okamžiku. Myslím si, že minulý týden právě pro otázky genderové rovnosti byl důležitý, neboť poprvé komise přislíbila, že genderovou rovnost zapracuje do veškeré politické práce a právě charta žen byla podepsána šest komisí a pak eh, se objevila strategie pro rovnost mužů a ženu, bylo to 21. září, a akční plán pro podporu genderové rovnováhy mezi rokem 2010 až do roku 2015. To je pro nás určitá cestovní mapa, kterou se budeme řídit v nadcházejících letech. Vzpomínáte si jistě na pět priorit. První, ekonomická nezávislost. A tady mohu již teď vám ukázat, jak tato charta ovlivnila práci která probíhala v souvislosti se strategií Evropa 2020, protože skutečně problémy žen byly zohledněny ve všech věcech. Například zaměstnanost 75 to je cíl strategie Evropa 2020 a víme, že jeho lze dosáhnout pouze v tom případě, jestliže využijeme dosud nevyužitý potenciál žen. a pokud významně zvýšíme podíl žen na pracovním trhu. Neboli genderová rovnost je rovněž významným pilířem v hlavních směrech ohledně zaměstnanosti. Proč jsou tady pořád rozdíly eh, v platech. Víte, že mezi ženami eh, je hodně eh, práce na částečný úvazek nebo netypické pracovní smlouvy a také přerušení práce na nějakou dobu. A pak je tady také otázka, která je velmi důležitá a objevuje se ve zprávě o chudobě žen, protože z těchto všech důvodů pak ženy mají menší nárok na důchod, dostávají menší důchod a proto je také větším nebezpečí, že ženy budou chudé ve stáří. Mimochodem, eh, komise chystá bílou knihu o důchodech, která by měla vyjít ve třetím kvartálu roku 2011. A tady zase eh, celá síť expertů na genderovou rovnost a sociální eh, inkluzi se do té práce zapojují. Takže zase to všechno vyplývá z té charty. Veškeré práce, které se týkají politiky a jimiž se zabývají moji kolegové, eh, zohledňují i genderovou rovnost. Pak je tady problém, který samozřejmě vy také pokládáte za velkou prioritu, totiž jak uvést do souladu profesionální a soukromý život. Ví víme, jaké jsou cíle z Barcelony o péči o děti. A víme, že těchto cílů se nedosahuje, alespoň ne všude a ne na té úrovni, kterou bychom potřebovali. Členské státy budou muset eh, navýšit svá úsilí. Minulý týden na radě APSCO taková připomínka zazněla. Máme kvantitativní cíle, ministři mm, na ně sice neustále říkají ano, ale nic se neděje. A to je právě velký problém týkající se i cílů z Barcelony ohledně péče o dětí. Otázka sloučení odborného, pracovního a soukromého života se týká i směrnice o mateřské dovolené. Víte, že tady jsme vlastně zablokováni, protože stanovisko eh, v prvním čtení parlamentu se jeví jako naprosto nepřijatelné. Za takového pokládá velká většina členských států a ty prostě odmítají se o té věci bavit. Prostě to někam eh, eh, odklidit do rohu, prostě jenom chtějí ukázat, že opravdu jsou z toho velmi rozmrzelí. Proto jsem se, paní předsedkyně, bez toho, že bych si od vás vyžádala svolení, ujala iniciativy, abych o té věci hovořila s předsednictvími. A e, chtěla jsem totiž se pokusit odblokovat tuto věc, protože když všichni budou trvat na svých e, pozicích, tak e, to nikomu nepomůže a nejméně ženám, které z toho nic nevytěží. Proč bychom se tedy nemohli vrátit k návrhu? komise, který je v souladu s normami Mezinárodní organizace práce a neznamená žádné velké náklady pro členské státy, co se týče v době rozpočtových úsporných opatření. Možná právě to by se mohlo stát základem pro kompromis. A k tomu bych chtěla ještě dodat, Eh, upozornit na velice dobrý námět, který se objevil v pozměňovacích návrzích eh, parlamentu. A to je pasarel doložka, která se týká mateřské a jiné eh, rodičovské dovolené. Možná, že to by mohla být cesta, jak odstranit tu blokádu. Já bych se snažila tady vystupovat v roli opravdu poctivého zprostředkovatele. A možná, že že by se s tím něco dalo dělat ještě teď za maďarského předsednictví nebo alespoň pak za polského předsednictví by se mohlo podařit eh, přesvědčit členské státy, aby zapomněli teda na tuto slepou uličku a snažili se hledat východisko. Eh, vím, že výbor pro mm, práva žen věnuje velkou pozornost také otcovské dovolené. My jsme si nechali udělat studie eh, eh, nákladů a výhod eh, otcovské dovolené. Budeme mít výsledky, už velice konkrétní výsledky v létě. To už budou konkrétní údaje, abychom viděli, jak bychom měli postupovat. Pak je další ehm, studie, která se týká ehm, dovolené pro členy rodiny, které pečují. A to už jsme také zahájili, v, protože něco takového už se dělá v některých členských státech a zjistilo by se, zda by bylo možné o něčem podobném pomýšlet i na úrovni Evropské unie a to uvidíme zase ještě v tomhle roce. Pak ohledně tého rozdílu v platech, které dostávají muži a ženy, měli bychom nadále pracovat na zvýšení transparentnosti. Protože je hodně lidí, kteří si ještě ten problém dost neuvědomí. Všechno, co jsme zatím udělali, všechna naše úsilí, například dan, dě, den pro eh, stejné pr, eh, pracovní ohodnocení, pro stejnou plate, plate, finanční hodnocení eh, bylo to 5. března a proč to bylo zrovna v tento den? Protože to je ten den, kdy průměrné příjmy mužů a žen, eh, když se vezmou eh, v, potahu, ta, po, v úvahu, tak vlastně poprvé, myslím, dostávají ženy jakoby opravdu zaplaceno. Prvních těch 63 dní pracujeme, abych tak řekla, za nic, takže ten den pro eh, rovné platy, ten nebude vždycky ve stejném datu. Vždycky podle toho, jak se tyto rozdíly budou pohybovat. Mé služby zahájily studii pro vyhodnocení eh, sociálního a ekonomického dopadu iniciativ, které mají řešit rozdíl v platech mužů a žen. Výsledky by měly být k dispozici v září 2011 a velkou prioritou bude transparentní informace o platech. Budeme to analyzovat. Takže paní předsedkyně, čekáme na několik studií. Výsledky jedné budeme mít v letě, to je otcovská dovolená, pak rozdíl v platech, to bude v září tohoto roku a pak eh, o, dovolené pro osoby, které pečují o rodinné příslušníky, to by bylo na konci roku. Pak je tady další důležitá věc, kterou bych ráda zmínila, a to je násilí páchané na ženách. Vaše zpráva, paní předsedkyně, eh, poukazuje na celou řadu významných věcí a myslím si, že v naší současné práci právě reagujeme na mnoho z vašich obav. Jak bylo slíbeno, balíček týkající se práv obětí bude nastolen v květnu tohoto roku. Tento balíček má zajistit, že oběti, mezi nimi jsou přirozeně i ženy, myslím tím oběti násilí, budou mít přístup k uplatnění svých práv a k podpoře a ochraně, kterou potřebují budou přijata legislativní opatření, ale bude k dispozici i finanční podpora pro nevládní organizace, místní orgány, tak, aby bylo možné také vypracovávat transnacionální projekty, aby bylo možné bojovat proti násilí, které pácháno na ženách, dětech a mladých lidech. To je práce která nyní probíhá a myslím si, že tento balíček opatření týkající se obětí bude pro váš výbor mimořádně důležitý. Teď se dostávám k věci, kterou jsem se velice intenzivně během posledních týdnů zabývala, totiž účast žen na rozhodovacím procesu. Víte, že pokrok je velice pomalý, hodně se o tom diskutuje v souvislosti i s Mezinárodním dnem žen Nemusím to zajisté tady opakovat. Asi jste také viděli publikaci eh, eh, rovnováha, genderová rovnováha i eh, v vedení podniků. A také se to týká předsedů um, správních rád a bude se o tom hovořit i v březnu zase, jak jsou zastoupeny ženy na představenstvech společností. A mělo by se to dělat na dobrovolné úrovni, že, že se budou rozvíjet snahy zvyšovat účast žen. Máme cíl 30% do roku 2015 a 40% do roku 2020. Proto jsem se obrátila na veřejně obchodované společnosti, abychom dostali informace o ženách v jejich vedeních do, 15, do 12. března. A nejenom, aby to byla pěkná slova, ale aby se také konkrétně něco v tomto smyslu rozhodlo v představenstvech společností ohledně toho, že budou nabízet vedoucí funkce ženám že budou nahrazovat odcházející členy představenstv že na jejich místa budou přicházet, zdůrazňuji, kvalifikované ženy. To já vždycky zdůrazňuji, protože my rozhodně nechceme aby to byly jednoduše ženy, aby se naplnily kvóty. Chceme, aby ženy pracovaly v představenstvech proto, že to budou ženy, které jsou v této práci kvalifikované a dobré a protože pomohou dané společnosti, aby se maximálně rozvíjela. Tak je třeba aktivně vyhledávat kvalifikované ženy i pro střední a vrcholový článek řízení. To je jednou z velkých priorit. Vítám návrh zprávy paní Kraca, která se zabývá právě i tímto problémem chrámem. A jak vidím, eh, jsme zajedno v tom, že velké společnosti by měly teď dostat poslední šanci, aby sami eh, přijali vysoce viditelná konkrétní opatření, aby zvýšili mm, zastoupení žen v eh, orgánech vedení společnosti, než příští rok budou muset uplatňovat závazní závaznější opatření. Já bych chtěla říci, že gender je opravdu i otázkou biznesu a ženy v to myslí vážně. A toto je tedy signál, který bychom měli vyslat do korporátního světa. A že kvalifikované ženy jsou k dispozici, e, jsou na pracovním trhu. Teď je to jenom o tom, je vyhledat a nabídnout jim takové funkce, kde mohou být velice významné ve svém úsilí. A myslím si, že díky našemu společnému úsilí opravdu se nám podaří zanést větší diversifikaci do eh, vysokých vrcholových postů. Tak, Mrs. Redding, Chtěla bych vám srdečně poděkovat, paní Redding. Jsem přesvědčena o tom, že Kolegyně a kolegové budou mít mnoho otázek k této oblasti. Hned bych vám chtěla sdělit, že jsme vlastně počítali s tím, že máme čas do půl dvanácté. Paní Redink však bohužel musí odejít již v 11.15. A proto bych chtěla všechny vyzvat, aby na to mysleli, abychom mohli dodržet tento časový plán a abychom postupovali tak, aby bylo možné odpovědět na vaše otázky. Nejdříve paní Matera. Ona je také zasobna v rozpočtovém výboru, prosím. Io mi volevo in particolar modo concentrare su ano, především bych se chtěla zmínit o dvou eh, krátkých eh, záležitostech. V roce 2008 výbor pro ženy přijal zprávu paní Bauer a komise byla zde vyzvána, eh, aby přijala specifická opatření na vyrovnání nerovných eh, odměn eh, žen a mužů. V roce 2011 však vidíme, že nedošlo k žádnému pokroku. Jaká opatření chce komise učinit eh, pro to, aby tato diskriminace byla potírána? Ženy se tím dostávají do většího rizika nouze. Druhá otázka v rámci jednotlivých národních parlamentů se o tom také diskutuje. E, a sice jde o zákon e, pro e, ženské kvóty ve veřejných a soukromých podnicích, který v Itálii bude schválen. Já jsem původně byla proti. Já jsem nechtěla dát eh, ženy na stejnou úroveň jako ostatní eh, skupiny, které musí být eh, chráněny, což také vede k nákladům. Ale domnívám se, že je to zásadní otázka. Mnohé kolegyně se dostali třeba do tohoto parlamentu, protože zde byla ženská kvalta, jinak bychom měli méně žen i v tomto parlamentu. V rámci podniků však ženy mají potíže dostat se do těchto podniků. Čili jaká opatření chce učinit komise pro to, aby usnadnila přístup žen do podniků. Toto je téma, o kterém se velmi diskutuje jak ve Francii, tak v Nizozemsku. To jsou dvě země, kde eh, je eh, tato situace jiná. Doufám, že Itálie bude moci následovat. Co navrhuje komise? Děkuji, paní Brandner. Um, ähm, já herzlichen Dank. Děkuji. Já bych se zmínila eh, rovněž o určitých věcech, které se již skvěle nanesla paní Batera. Totiž jde mi o tu otázku pay gapu, nerovnosti v odměňování. Eh, Hovořila se o tom, že se máme eh, hlavní den důvod, což je přerušení kariéry, ale existují studie, které například v Německu dokazují, že i když toho eh, jak si odejmeme, odpočítáme veškeré ty faktory, které se týkají částečného úvostu, úvazku a přerušování v rámci přerušení kariéry díky mateřství, tak tam máme i navzdory tomu 8% rozdíl v eh, odměňování mezi muži a ženy, který nelze odůvodnit částečným úvazkem a tak dále. Co uděláme tedy s těmito 8%? Nemůžeme tedy říci, že je to všechno tím, že ženy pracují na částečný úvazek nebo mají přerušení kariéry. A samozřejmě, říkala jste správně, potřebujeme transparentnost a to v podnikících. Potřebujeme samozřejmě transparentnost v tom smyslu, aby lidé věděli, jak vypadají ty platové rozdíly, ale tam nestačí pouze nějaká kampaň. Potřebujeme návrhy zákonů. Zde máme zprávu Bauer 2008, kde jsou velice dobrá doporučení. Proč další studie? Existují již tisíce studií k tomuto tématu. Potřebujeme opravdu další novou studii. Já si myslím, že spíš potřebujeme právní kroky, které se nám doporučí již celou, celou řadu řet a myslím si, že už víme, jak by měly vypadat. A další věc, rovné odměňování, iniciativa Equal Payment. Já si myslím, že to je dobrá iniciativa ale chci říci, že eh, je třeba mobilizovat eh, tedy ženské, ženské organizace a já nevím, jestli ten pátý, třetí, jestli to tady je úplně vhodné a já si tedy přeji, pokud chcete dělat kampaně, tak je dělejte tak, aby opravdu bylo možné je realizovat. Děkuji. A nyní má slovo paní Estrela. Děkuji, paní předsedkyně, to je paní komisařko. Vítejte u nás v našem výboru. Abych nestrácela čas, přejdu přímo k záležitosti, která mi nejvíce leží na srdci. Já jsem spravodajkou pro revizi eh, směrnice o mateřské dovolené. Jak je známo, Evropský parlament schválil velkou většinou návrhy, které jsou nyní na stole. Má to tedy na stole rada a rada se nyní má vyslovit. Je pravda, že rovněž víme, že rada ještě nevěnovala dostatečnou pozornost této záležitosti. Dále víme, že zde existují celé řady problémů ze strany členských států a Rovněž, pokud víme, během maďarského předsednictví ještě nebylo vůbec nic učiněno v této věci. Eh, došlo k první iniciativě belgického předsednictví a pak se to zastavilo. Nyní tedy očekáváme, že maďarské předsednictví dá nějaký impuls té věci tak, abychom mohli záležitost uzavřít, uzavřít vyjednávání během polského předsednictví. Je totiž zřejmé, že ženy, rodiny a děti v Evropě eh, mají legitimní očekávání v ohledu eh, s ohledem na tuto záležitost. Eh, já bych chtěla poděkovat za veškeré příspěvky, za veškeré snahy ze strany komise ve smyslu odblokovat e, tuto záležitost. Ale tato záležitost může mít odblokována pouze v případě, když ze strany všech institucí bude dostatečná flexibilita a pokud všechny instituce budou mít vůli k vyjednávání. A zatím ze strany rady, jak jsem ji řekla, během maďarského předsednictví nepřišla ani jedna iniciativa v tomto smyslu. Očekáváme, že ze všech stran, eh, že všechny tyto strany projeví dobrou vůli a chci říci, paní komisařko, paní místopředsedkyně komise, že není možné ignorovat návrhy parlamentu. Protože parlament má své posílené pravomoci, posílené Lisabonskou smlouvou. Parlament zaujal svůj postoj a nyní je třeba tento postoj analyzovat. Tedy Rada a komise musí analyzovat a zohlednit postoj parlamentu. E, co se týče studie o finančním dopadu mateřské dovolené, kterou zadala komise a která bude k dispozici v létě, tak zde bych ráda věděla, zda se značně liší od studie, která byla zadána Evropským parlamentem. A chci tedy vědět, zda zahrnuje veškeré členské státy, protože my máme výsledky studie, kterou si zadal Evropský parlament a chci říci, že ty návrhy, které se říkají matenské dovolené, a rovněž návrhy, které se týkaly otcovské dovolené, eh, v těchto dvou oblastích studie prokázala, že pokud dojde k navýšení, tak to je navýšení pouze v 1,4 žen na trhu práce. Tedy, pokud dojde k, k rozšíření mateřské dovolené, a e, zahnutí otcovské dovolené. Máme tedy Evropskou strategii EU 2020, která má za cíl podpořit vytvoření pracovních míst a zejména pracovních míst pro ženy. A nyní na závěr. Chtěla bych tady pouze nadnést jednu poznámku, která se týká otázky inkluzivního systému, zavedení systému kvót pro ekonomickou aktivitu žen, zejména ve správních radách podniků. Je to eh, iniciativa, kterou vítáme, ale chtěla bych tady poukázat na určité aspekty. Chci říct, že to není pro ženy ta kvóta. Ta kvóta je pro obě dvě pohlaví. Tedy je to něco podobného, co máme v politické aktivitě. Máme eh, v některých členských státech zákony o paritě. Dobře víme, že pokud je možné, že v budoucnosti se věci změní a kdo tu kvótu bude potřebovat, to budou muži a ne ženy. Takže chci říci, že to opravdu je kvóta pro obě dvě pohlaví, která má zajistit rovnovážné zastoupení. A chci říci, že eh, podniky, kde je již 30 žen ve správních radách, takovéto podniky mají mnohem lepší výsledky. A dále chceme tedy zajistit reprezentaci obou dvou pohlaví a potom se podíváme na to, jaký je zásluha obou pohlaví neříkáme pouze, že chceme kvalifikované ženy v politickém a ekonomickém životě, ale my chceme také kvalifikované muže v ekonomickém a politickém životě. Děkuji paní Estrele a nyní má slovo paní Thompson. Eh, především dovolte, abych vám poblahopřála k vašemu sdělení z 1. března. Paní Redingová, týká se to žen eh, v představenstvech společnosti. Myslím, že to je opravdu eh, Eh, fantastická, že jste se tím dotkla toho, co je úplně jaksi nejvzdálenější často v Evropě a velice se mi líbí vaše vysvětlení ohledně potenciálu žen. V, jak můžeme i my tady v Evropském parlamentu eh, hovoříme o tom, jak můžeme co nejlépe využívat zdroje, to, co už máme, ale nikdy nehovoříme dost o ženách a myslím, že to přišlo v pravý čas a mohu vás také ujistit, že my eh, z výboru žen žen budeme vést tuto eh, kampaň Women Mean, mean Business. To znamená, aby si to uvědomili i podniky, že ženy to opravdu myslí, jak tato fráze anglicky znamená, že to myslí vážně. A eh, že maj, ženy mají politický vliv eh, už ho začali nabývat před stolety, ale nemáme pořád ekonomicky, nejsme dost zastoupeny při ekonomickém rozhodování a mnozí říkají, že kdyby byly ženy více zastoupeny ve finančním sektoru, tak by možná se nebyla ta finanční krize tak rozhodla, tak rozrostla. Tak vám mnohokrát děkuji a budeme sledovat, co dělá komise v oblasti Eh, genderu, gen, genderové politiky a rozhodování. A další věc je, co my sami. My jsme loni v březnu také přišli s velkou progresivní iniciativou. Je to charta žen a ptám se, jak to bude opravdu realizováno komisí. Vždycky, když přijde sdělení od komise, minulý týden například jsme dostali takové sdělení od OTEN, které se týkalo plánu na energetickou efektivnost vytváření eh, pracovních příležitostí, ale gender, žena, to jsou slova, která vůbec nejsou v té zprávě zmiňovány v žádných spolení, sděleních, které dostáváme i od ostatních generálních ředitelství. Takže musíme začít pracovat na tom, aby tento cíl byl konkretizován. Já bych ráda navrhla, že bychom pana Ottingera sem pozvali, protože ten nejspíš slovo gender v životě neslyšel, byť podepsal chartu. Nakonec i uh, Konec bych ráda vaš, vás upozornila také na otázky rovných platů. V směrnici se říká, že musíme pracovat na tom, aby lidé dostávali stejně zaplaceno za práci stejné hodnoty. A jedním z nástrojem v tomto směru je transparentnost. Ale je tady ještě další problém. U nás v Dánsku odbory uh, Eh, si společně nechali udělat velkou studii a mají za to, že existuje se eh, do rovných platů ještě další problém. Oni by chtěli, aby komise definovala kritéria, co to znamená práce stejné hodnoty, protože říkají stejný plat za práci stejné hodnoty, ale jak to můžeme definovat a jak se mohou potom snažit o rovné platy, aniž by bylo definováno, co je rovná hodnota. Například eh, muži kteří uklízejí před parlamentem, určitě jsou zaplaceni více než uklízečky, které uklízejí tady uvnitř parlamentu. A potřebujeme vědět, zda je to práce, která představuje stejnou hodnotu v obou případech. Takže bychom potřebovali nástroje a nové definice co to je eh, rovná hodnota práce, aby to mohly používat evropské odbory ve snaze dosáhnout skutečně stejných platů. Děkuji. Tak, Děkuji. A nyní má slovo paní Parvanová. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla také poblahopřát paní komisarce a poděkovat jí za všechna její úsilí. Velice dobře si vzpomínám jak na začátku, když jsme, jak jsme, jak jsme se vás ptali, když se mluvila o tom dni rovné, rovných platů a vy jste říkala, že, nám, že přijdete i s legislativním balíčkem. Já bych chtěla navázat na tom, o čem už hovořila paní Thompson. Eh, kdyby tedy 40 žen bylo zastoupeno ve vrcholových eh, funkcích v politice nebo v biznesu, tak asi nebude třeba legislativně prosazovat kvóty, ale do toho máme ještě daleko. V některých členských státech je rozdíl v platech mužů a žen větší než 30%. Domníváte se, že je dostačující abychom jenom tvrdili, že e, společnosti musí zapojovat více žen, nebo potřebujeme e, silnější nástroje, kvóty nebo něco jiného. A druhá otázka, kterou bych ráda položila, se týká e, úmrtnosti matek při porodu. My jsme přišli na to, že jsou tady velké rozdíly mezi členskými státy co do úmrtnosti matek takže skutečně cíle milénia konkrétně pět eh, se moc nedaří. Můžete s tím něco udělat a ještě jednou vám si poděkovat za to, že se bude zpracovat Bílá kniha a bude se pracovat na důchodech, ale chtěli bychom větší nasazení zejména ve věci chudoby žen. Děkuji. Děkuji, paní Parvanová. Paní Boskurt. Děkuji, vážená paní předsedkyně. For the, uh, the... Jen krátkou otázku ohledně balíčku práv obětí. Paní komisařko, hm, hovořila jste o tom jen stručně a já jsem s velkým zájmem sledovala nejrůznější zasedání, kde jste o tom hovořila. Byla jsem včera také promiňte, loni na velké konzultaci ohledně této otázky. Hovořila jste o ochraně obětí před škodlivými tradičními praxemi, eh, jako je ženská obřízka a podobně. Dále jste také hovořila o harmonizaci eh, trestního práva. A proto proto se chci zeptat, zda jste i tuto otázku zohlednila ve svém balíčku pro práva obětí a máte v úmyslu eh, předložit podobný návrh ohledně evropské strategie na boj proti všem formám násilí vůči ženám. Jak to chcete konkrétně eh, realizovat? Ještě další otázka jak to půjde dál. Čili jaké jsou další kroky v rámci monitoringu? V rámci příslušné instituce v roce 2010 byly učiněny závěry EPSCO. A ještě poslední otázka. Již jste oznámila, že obřízka bude potírána na základě určité strategie. A chci se zeptat, zda se v této strategii eh, něco změnila a zda pověříte Gender Institute, eh, aby stanovil indikátory, aby bylo možné tuto otázku dále proskoumat. Děkuji vám. A nyní paní Klimpěviče. Ačiū, ponia pirmininkė, <clears throat> gerbiamo komisarė, aš tikrai Sveikinu jūsų gerą iniciatyvą e, dėl e, daugiau. Já velice vítám, paní komisařko, vaši iniciativu, aby více žen se zapojovalo do e, vrcholových orgánů společnosti. Ale chtěla bych se vás zeptat, jaké postavení mají ženy v institucích Evropské unie. Myslím tím parlament, komisi a různé rady. Nemyslíte si, že by i tady měl na komise podnikat iniciativy týkající se genderové rovnováhy, zřejmě přímo ženy ve vrch, e, v rozhodovacích postech Evropské unie, protože to by pak byl dobrý příklad, když e, budeme hovořit se zástupci podnikatelské sféry a budeme pod nich požadovat větší zapojení žen do vrcholových orgánů. Pak se chci ještě zeptat na toto. Je, má v úmyslu Evropská komise vyhlásit rok boje proti násilí páchaného na ženách, protože parlament to opakovaně požadoval. A třetí dotaz Jak to vypadá se směrnicí o boji proti diskriminaci? Myslím si, že byla nějak odložena stranou, protože se nedospělo k dohodě s členskými státy, ale e, směrnice o boje proti diskriminaci je důležitá z genderové perspektivy. Myslíte, že to někdo uvidí světlo světa? Děkuji. Paní Ovír. Děkuji, proua president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 olen... Děkuji, eh, paní komisařko, eh, za tu práci, kterou jste už vykonala. Já jsem s velkým eh, zájmem naslouchala vašim názorům a hovoříte konkrétně a s nasazením. Co se týče genderové rovnováhy, o tom už se hovoří celá desetiletí. Já mám ale zcela konkrétní otázku. Smlouva o Evropské unii. Článek 2 konkrétně požaduje genderovou rovnost. A také listina základních práv klade do popředí totéž před pěti lety se to, na, na Evropské radě, radě to všichni podpořili. Víme ale, že velmi často se vedoucí představitelé mění. A teď bych se chtěla zeptat, zda Evropská komise projednává konkrétní kroky vycházející ze současné legislativy. Co když někdo neplní požadavky? Pak je třeba podnikat opatření a kroky, aby se zaručilo, že veškerá ustanovení budou opravdu uplatňována v praxi. Hovořili jste o tom a co konkrétně doporučujete v této oblasti? Děkuji paní Ovir. A nyní má slovo paní López Romero. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěla vrátit k tématu, o kterém právě hovořila paní Boskurt. Šlo o násilí páchané na ženách. Maďarský ministr spravedlnosti, tomu jsem položila otázku, která se týkala přesně tohoto tématu. Šlo o to, jak velký počet žen byl v Maďarsku v této souvislosti zavražděn. On neměl k dispozici žádné údaje k tomuto tématu. V Německu si, eh, promiňte, ve Španělsku si vůbec nedovedeme představit, že by něk- minister neznal takovéto číslo. Máme mobilizační kampaně v novinách, eh, rovněž eh, mobilizaci ve městech či na venkově, pokud dojde k zavraždění ženy. Já si vůbec nedovedu představit, že existují země, které vůbec nevedou statistiky o ženách zavražděných v rámci domácího násilí. A ráda bych věděla, co se stalo s Evropskou observatoří protože bych ráda věděla, aby se zjistilo, kolik obětí genderového násilí vůbec existuje. A proto bych ráda věděla, jestli jsou k tomuto k dispozici odpovídající informace. Jak to tedy vypadá s tou observatoří? Bude existovat? Pokud ano, kde bude mít své sídlo? Jak je možné, že Eh, v této oblasti ještě nedošlo k žádnému pokroku. Proč nejsou k dispozici odpovídající údaje? A ráda bych se rovněž zeptala na něco, co se týká evropského ochranného příkazu, který tedy zakazuje jedné osobě, aby se přiblížila druhé. Asi před rokem nám bylo řečeno, že dojde o eh, k tomu, že bude vypracována následná studie. Rovněž se chci zeptat, zda tam bude nějaký mechanismus na toto. Myslím si, že v tomto roce by již měly být k dispozici informace o tomto tématu. Chci vědět, kolik ochranných příkazů bylo v Evropě vystaveno. A myslím si, že takováto následná studie by byla opravdu velice potřebná, protože zde se jedná o oběti a je to důležitá informace. Proto bych ráda věděla, kolik takových rozsudků existuje. Kolik takových ochranných příkazů bylo vystaveno. Tedy zákazů někomu se přiblížit. Říkalo se nám, že budeme to mít k dispozici na jaře, nyní slyšíme, že to bude později. Chci se tedy znovu zeptat, kolik obětí již existuje a co se stane, Pokud v některých zemích dojde ke trestnímu stíhání či k civilnímu stíhání a pak v jiných zemích se stejný případ, se k stejnému případu bude eh, jak si přistupovat jiným způsobem. Děkuji. Nyní mám ještě jedenáct kolegyň na seznamu řečníků. Proto bych vás poprosila, abyste se vyjadřovali co možná nejstručněji. A nyní má slova paní Skilevská a paní Redingová. Potom zodpoví první část otázek. Jak jsem mi říkala, apeluji na vás, prosím, krátce, máme málo času. Děkuji, paní převodničance, Postaram se nejkrucej. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručná a chci říci, že Polsko již brzy převezme předsednictví EU a pak bude také moci vypracovat kompromis k e, rodičovské dovolené nebo mateřské dovolené. Ve zprávě jsme však také hovořili o tom, že tato dovolená by měla být realizována. Je se tedy otázka matky s vlastními dětmi a také eh, otázka žen bez vlastních dětí, které chtějí adoptovat děti. A máte nějaké plány nebo určitá řešení eh, či určité minimální eh, eh, předpisy ohledně rodičovské dovolené v případě adopce? V Polsku jsme měli 12 měsíců v minulosti po porodu dítěte ale když šlo o adoptované dítě, tak nebyla mateřská dovolená žádná a teď se to změnilo, takže teď je tato dovolená stejně dlouhá v obou případech. Ano, děkuji. A nyní dávám slovo paní Reding, aby mohla odpovědět na první část otázek. Paní předsedkyně, s vaším dovolením bych spojila odpovědi dohromady, protože v podstatě několik členek výboru kladlo velmi podobné otázky. Zahájela, začala bych eh, od násilí páchaného na ženách. Já jsem slíbila, že na jaře bude připravený balíček týkající se obětí. To jsem slibovala hned od začátku, že to bude na jaře. A tento balíček opravdu bude na jaře. Neboli myslím konkrétně, že to bude 11. května. Ten jednoduše bude a bude obsahovat právní opatření a také finanční opatření. A bude tam také cestovní mapa. Znamená, že to nebude jednorázová věc, ale práce bude rozdělena tak, že se bude uskutečňovat i v budoucnosti. Teď tady byl velice konkrétní dotaz týkající se e, příkazu, e, ochranného příkazu. Já přijdu s návrhem legislativy ohledně občanskoprávních opatření. Vy máte už eh, připravený návrh legislativní týkající se opatřeních podle trestního práva. Pokud budou i pozměvací návrhy a dá se to všechno dohromady, pak to budou vlastně dva texty, které výborně do sebe zapadnou. Ten váš o trestně právních opatření, nový o občanskoprávních a oba dohromady potom vlastně pokryjí uh, veškeré legislativní možnosti, které potřebujeme využívat, aby bylo možné zajistit skutečnou ochranu. Tolik o to všechno tedy jde správným směrem a já spolupracuji také s radou. Pozměňovací návrh k tomu textu, který byl navržen, už byly předloženy, potřebujete jenom málo pozměňovacích návrhů a myslím si, že to celé může proběhnout velice rychle. Totiž je tady ještě další alternativa. To, ta by znamenala, že bych já eh, předložila i návrh o trestně právních opatřeních, ale to není třeba, pokud vystačí jenom několik pozměvacích návrhů k textu, který už neexistuje tak to chceme postupovat. Aby se udělalo něco konkrétního. Teď ženská obřízka. Já jsem si vyžádala od Evropského institutu pro rovnost žen a mužů data, abychom mohli si věc pořádně analyzovat je to, e, ženská obřízka je zapracována do cestovní mapy ohledně práv obětí. A až budeme mít všechno pohromadě e, od Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, tak pravděpodobně v roce 2012 e, vypracuje návrh legislativy. Dobře, prý to bude v roce 2013. Zase, kde potřebujeme analýzu od Evropského institutu pro rovnost žena mužů. Žádala jsem tento institut, aby nám také dal k dispozici údaje o násilí páchaného na ženám. A Vídeňský institut o základních právech spolupracuje v této věci s Evropským institutem pro rovnost žena mužů. Já jsem navštívila oba instituty a také jsem zdůraznila, že by neměli práci um, dublovat, ale naopak by si měli navzájem pomáhat. Takže tyhle dvě věci, eh, obřízka žen a násilí páchané na ženách, jsou teď na programu institutu, tak, aby se to dobře udělalo. Dále otázka platů a rozdílu hlavně v platu mužů a žen. Zahájila jsem práci na zvýšení transparentnosti, protože důležité jsou eh, kampaně za vyšší transparentnost a lepší informovanost. A díky tomu můžeme postupně snižovat rozdíl v platech. Momentálně analyzuji výsledky kampaní, které už proběhly. Protože my jsme měli kampaň v roce 2009, další byla v roce 2010 a spolu s institucemi, které nám pomohly to organizovat, přičemž je 308 partnerských organizací ve všech členských státech, tak spolu s nimi se díváme docela kladně na výsledek takovýchto kampaní. Já už jsem je kontaktovala, protože chceme připravit den eh, stejných platů pro rok 2012. Poprvé jsme to vlastně zkusili letos. To bylo letos poprvé, že vlastně jsme to udělali v celé Evropě a my už to začínáme připravovat pro příští rok eh, spolu s našimi partnerskými organizacemi. Možná, že letošek vás moc neuspokojil, já také nejsem moc spokojená, ale zase to bylo poprvé. A teď už budeme mít k dispozici daleko více času na přípravu, aby eh, příští rok to bylo daleko trefnější. Všichni si myslí, že ten nápad je dobrý. A opravdu lidé jsou tady ochotně naslouchat a myslím si, že spolu s partnerskými organizacemi to uděláme teď co nejvýraznější. A partnerské organizace dostanou také materiály informační o kampani a to takže již brzy. Teď mateřská dovolená. Věci jsou, jaké jsou. Hlasovali jste o zprávě a víte, co v té zprávě je? A rada řekla ne. Takže takhle si nastojíme. A pokud všichni tedy trvá na své pozici, pak se nehne nikdo. Belgické preze, preze, předsednictví se už pokusilo o tom hovořit s členskými státy, aby se trochu pohnuli, ale ty zkrátka říkali ne. Maďarské předsednictví také ještě uspořádalo nějaká jednání, aby se věci hnuly z místa, ale zatím se nehnulo nic. Já jsem do toho vstoupila ve snaze věc eh, diskutovat trošičku jinak, protože pokud eh, eh, bude rada diskutovat o zprávě parlamentu, pak výsledek bude zase ne. Proto je lepší mluvit o něčem jiném a snažit se, aby se obě strany pohnuly. Doufám, že polské předsednictví, které celou tu záležitost eh, mateřství eh, pokládá za velkou prioritu svého předsednictví by bylo moc rádo, kdyby tady eh, se dopracovalo úspěchu. Takže já vás žádám o jediné. abyste se tak zatvrzele, ne, abyste tak zatvrzele netrvali na svém dokumentu, protože máli se to pohnout, bude muset všichni udělat nějaký krok, a to i včetně parlamentu. To je jediná možnost. A proto já také říkám, tak pojďte a začneme se bavit o doložce pasa, doložce Pasarel, protože ta si myslím, že je velice důležitá a to by mohlo pomoci členským státům, které se nechtějí pohnout vůbec, aby alespoň začaly diskutovat. Tak budeme diskutovat o této doložce a posléze uvidíme, kam se v tomto směru dostaneme. To si myslím by bylo východisko. Back of course. Uh, že um, se potom k tomu vrátíme. Kvóty. Tady snad nemusím říkat nic konkrétnějšího, protože už jsem řekla hodně o této věci. Víte, že cíl je jasný, datum je jasné, 8. března 2012. A já v mezičase e, pracuji na legislativních dokumentech, abychom byli připraveni, pokud e, bude třeba v roce 2012, ale od teď do roku 2012 se budeme snažit aby stále více veřejně obchodovaných společností zveřejňovaly údaje. A během posledních dvou týdnů eh, v hospodářském tisku jsem viděla, že opravdu každý den velké korporace eh, oznamují, že v jejich představenstvu je zastoupena žena. Takže něco se děje a ten pohyb musíme měřit. Nestačí říkat jenom sem tam se něco děje, ale ono se opravdu něco děje a aniž a myslím si, že vlastně tady musíme zahájit takové hnutí. Už jsme to vlastně udělali a my musíme e, se starat během příštích měsíců, aby se nezastavilo aby bylo jasné, že my to bereme vysoce vážně. Myslím, že je také moc důležité, abychom v této souvislosti řekli toto. Ženy v politice, to jste vy. Já jakožto komisařka nemohu tady řešit eh, otázku eh, žen v politice. To je politická rozhodnutí stran, politických stran. Já to tady jako komisařka nemůžu dělat. Já vím, co dělám ve své politické straně, ale to nemá nic společného s tím, co dělám jako komisařka. My, komisaři, musíme si věci eh, dělat u sebe. A my jsme velice vědomě postoupili dopředu ženy v vysokých pozicích. Měli jsme 4% v roce 95 a máme 22% v roce 2011. Dostali jsme se od 4 na 22% za 15 let. střední článek řízení. Tady jsme zdvojnásobili počet žen. Do konce roku 2014 bude mít komise 25 eh, vrcholových postů eh, obsazených ženami. Takže mi opravdu s každým dnem jde dopředu, což znamená, že vlastně 30% nominací na, do funkcí eh, tam, kde lidé odcházejí do důchodu, by měly být ženy. A když se tohleto dělá hodně vědomně, pak člověk narazí na jiný problém, který teď řeším v našem ředitelství, protože víte, já musím budovat své vlastní generální ředitelství. A já tam mám 80 žen ve vrcholovém vedení a 70 ve středním článku řízení, takže já bych potřebovala spíše kvóty pro muže. To možná je trošičku přehánění, ale co nám to ukazuje? Ukazuje, že je možné takové ženy najít, pokud je hledáme článek 19 eh, směrnice, to je zablokované a nevidím žádnou možnost, jak by se to dalo odblokovat, protože eh, je, platí tady pravidlo jednomyslnosti. A některé velké členské státy opravdu tohle nechtějí. Kdykoliv eh, navštěvuji tyto ministry těchto zemí, tak o tom vždycky hovořím, ale bohužel se tady nic ani nehne. abychom se dopracovali k nějakému východisku, tak zvažuji, že se budu zabývat jedním konkrétním aspektem této věci. Totiž předložím návrh eh, legislativy o postižení, zdravotním postižení, protože myslím si, že tady bychom mohli opravdu něco protlačit. Ale článek 19, eh, jak eh, současně vypadá, tak tady se myslím nehne vůbec nic. Ano, děkuji vám. Paní Sinclair, prosím. Děkuji. Eh, paní eh, předsedkyně a paní komisařko, já doufám, že opravdu jsme všichni zajedno v tom, že chceme, aby se skoncovalo s rozdílem v platech a jde nám o genderovou rovnost a hlavně o to, jak se k tomu dopracovat ve Spojeném království jsme s takovým zákonem přišli v roce 1917 o rovných platech. Byla jsme první země v průmyslovém světě, která to udělala. To bylo samozřejmě předtím, než jsme se pustili i do tohoto evropského podniku. Asi o 41 let později pořád existuje nerovnost v platech, takže eh, to ukazuje, že to není o legislativě. Jedná se o sociální podmínky. Nedávno padlo rozhodnutí eh, z eh, soudního dvora. Týká se pojištění odpovědnosti z provozu motorových eh, vozidel. A opravdu, když se to přežene s regulováním, tak je výsledek přesně opačný. Já už jsem o tom tady hovořila včera, že pojišťovny kvůli tomu nesníží pojistné mužů na úroveň, kterou zatím platí ženy, ale naopak zvýší pojistné, které platí ženy a budou platit stejně tolik, kolik platí muži takže právě v době, kdy se dělají škrty, tak vlastně se zvyšují náklady normálním ženám, včetně žen. Takže je to celé úplně kontraproduktivní a tohle musíme mít na zřeteli. pak eh, ohledně kvót a podobných věcí, tak bych se zeptala, jestli komise si myslí, eh, že legislace zase nebude znamenat oběti. Kvóty znamenají pozitivní diskriminaci a diskriminace má vždycky své oběti. A my bychom měli být proti veškerým formám diskriminace, protože jinak zase budete jenom diskriminovat, protože zase budete vytvářet oběti. A tím bych radši skončila. Děkuji. Tak. Ano, děkuji. A nyní bohužel musíme sdělit, že musíme skončit již v 11.10 tak aby paní Redding mohla odejít v 11.10. Mám ještě několik eh, zájemců. Já jsem se chtěla také vyjádřit, ale nedostanu k této tuto možnost. Slovo dám však paní Figueiredo a pak poprosím paní Reding, aby okamžitě ještě eh, rozhodla o příští návštěvě v našem výboru, abychom mohli projednat ještě další otázky. Prosím všechny o pochopení v tomto postupu. V 11.10 musíme skončit s touto debatou. Nejdříve paní Bauer a potom paní Figueiredo. Thank you so much, really. Velice děkuji. Jenom dvě stručné otázky samozřejmě také vyjadřuji potěšení, že vás tady dnes máme. Chtěla bych se vás zeptat, myslíte si, že na dobrovolné základně bychom mohli dosáhnout eh, transparentnosti s ohledem na neefektivní legislativu z minulého století? A má druhá otázka. Když eh, se zabýváte otázkami rovnosti, mně se zdá, že jsou veliké eh, rozdíly mezi eh, rovností, tak jak je v různých členských státech. A tady bych raději skončila, dál to nebudu vysvětlovat. Děkuji. Tak Mrs. Bauer, mis... Děkuji paní Bauer. A nyní má slovo paní Figueredo. Děkuji paní předsedkyně. A také děkuji paní komisařce. Ve vztahu k otázkám, které zde již byly nadneseny, mám takový krátký komentář. E, týká se to otázky mateřské dovolené, otcovské novelem a projektu, který parlament schválil a já si věřím, že paní komisařka zde má většinu, většinou podporu ze strany parlamentu pro to, aby tedy mohla um, zůstat u té pozice, kterou jsme schválili. Protože toto je vlastně určitá síla, kterou my propůjčujeme a kterou by ona, ona potom použít při vyjednáváních s radou. V tomto smyslu samozřejmě e, se musíme podívat, jak tedy rada zareaguje na takovýto nátlak, která ona by měla vyvíjet. Uh, a my bychom se také měli podívat na to, jaké akce bychom mohli eh, provést my, abychom co nejvíce podpořili eh, tomu, tento problém a co nejvíce ho zviditelněji, zejména v těch členských státech, které jsou proti, které bojkotují postup v tomto procesu. Nechtějí, aby se to pohnulo vpřed. A já si eh, proto myslím, paní komisařko, že by bylo dobré, kdybyste k nám přišla, abychom se podívali na to, jak rada zareagovala a rozmysleli si, jaké změny bychom my mohli provést. A dále týká se to problému diskriminace v práce. Tam chci říci, že se to netýká pouze platů a netýká se to pouze přímých případů diskriminace. Naše kolegyně Thompson už o tom hovořila, hovořila o problému, který velice často jsem nadnášela i já, a to je otázka valorizace práce žen. Profese, které vykonávají ženy a aktivity, kde pracují, ty oblasti, kde pracují, jsou, jaksi nejsou dostatečně ho, eh, společnosti ohodnocené. A já si myslím, že zde by bylo, když se podíváme na jaké metodologie, metodologie, které existují, já jsem sama jich představila jistou metodologii, jak, by mo, jak bychom mohli lépe zhodnotit práci žen. A já si myslím, že paní komisařka by se toho měla chopit s veškerou silou a Dále je třeba se podívat na ohodnocení žen v rámci vlastních podniků, například prostřednictvím vytvoření poradkyně pro rovnoprávnost a dále je třeba podpořit některé zajímavé projekty, které existovaly v rámci iniciativy IQUAL tak aby ty projekty mohly fungovat i nadále. Eh, Paní komisařko, je dobře, že byl mm, založen Evropský institut pro rovnost žen a mužů. To je dobrá věc ale dále by bylo dobré, eh, jak se realizovat mnohem více věcí v tomto ohledu. A nesmíme zapomínat na to, že mnohé z případů diskriminace žen a mnoho případů chudoby žen je právě výsledkem nejistých pracovních podmínek, nejisté práce, špatně placené práce, které ženy často vychovávají. A samozřejmě i nedost, je to výsledek nedostatku pracovních žín, eh, míst, které jsou k dispozici pro ženy. Děkuji. Děkuji paní El Figueiredo. Nyní na závěr zodpoví paní Redingová poslední otázky. Ještě jednou se omlouvám, že nemohli vystoupit všichni, kteří si to přáli a doufám, že budeme mít znovu příležitost zde přivítat paní Redingovou, abychom mohli dokončit naše diskuzi. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se vynasnažím co nejobjektivněji odpovědět. Například na otázku eh, ohledně pojištění. Eh, tento rozsudek poukazuje na význam listiny základních svobod, eh, práv, pardon tam, kde se přijímají legislativní opatření na evropské úrovni. V tomto rozhodnutí soudu se říká, že není možné přímo vázat eh, velikost pojistného na pohlaví dané osoby, že to už nejde. Takže ku příkladu u pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, kdy muži předtím platili prostě proto, jenom že jsou muži, nebo naopak ženy platili méně jenom proto, že jsou ženy. To už dále nejde, protože se musí víc eh, vzít v úvahu individuální riziko, které představuje daná osoba a ne nastavovat ceny podle pohlaví. Například eh, váha, eh, věk, osobní nebo anamnéza, choroby, to všechno je možné zvážit, ale nikoliv pohlaví dané osoby. A pojišťovací e, z odvětví e, má teď e, čas do roku 2003, aby si to při, udělalo. Já, děla, já také se, sejdu s generálními řediteli pojišťoven v roce, pardon, v září tohoto roku. Jedná se i o transparentnost a o proporcionalitu opatření, která budou vypracována tak, aby to všechno zajistilo rovnováhu. Pak těm kvótám. Já už jsem to říkala několikrát, že kvóty nejsou všelak. Eh, není to cíl, ale může to být nástroj, pokud eh, jinak se nedopracujeme ničeho. Samozřejmě, že i tady platí zásada úměrnosti. A to je také požadavek soudního dvora týkající se eh, eh, pozitivních akcí. V takovém případě každá taková akce musí být eh, legální. Musíme vzít také v úvahu judikaturu, která se vztahuje k zásadě rovnosti mužů a žen. A na tomto základě spolupracuji s našimi právními poradci tak, abychom dospěli k co nejlepšímu právnímu základu pro kvóty, pokud se tímto směrem vybere, budeme ubírat. Ohledně otcovské dovolené. Komise, jak víte, nemyslí, že by otcovská dovolená měla být zapracována do směrnice o těhotných e, e, pracovnicích, protože to sem nepatří, to jsou hlavně zdravotní otázky. Ale pokud by to byla nová směrnice, musíme zvážit veškerá výhody a nákladové položky spojené s otcovskou dovolenou. Takže pokud by se rozhodlo, že se uskuteční legislativní opatření, musíme být na to připraveni, protože, jak víte, komise musí vždycky vypracovat velice důkladné hodnocení dopadu, než e, se Eh, přijme legislativní opatření. Musíme nejprve zjistit ekonomický a sociální dopad. To by se muselo každopádně udělat předtím, než by mohla komise cokoliv v této věci rozhodnout. Pak eh, ohledně toho, jak postupovat před ve věci mateřské dovolené, eh, také musíte se tady spojit s partnery, ale v tomto případě vaším partnerem není Eh, rada, ale není komise, ale rada. To je všechno, co vám k tomu můžu říct. Děkuji. Více komisionsordförande. Děkuji paní místopředsedkyni komise, paní Redingové. Chtěla bych pouze říci, že podle původního pořadu jednání jsme měli na tuto diskuzi naplánovanou hodinu a půl. Nyní jsme to bohužel museli zkrátit a využili jsme pouze hodinu a 15 minut. Je mi to velice líto za všechny kolegyně, které nemohly položit své otázky. Současně konstatuji, že jedna hodina a 15 minut skutečně nestačí proto, abychom s odpovědnou komisařskou prodiskutovali takto důležitou otázku. Proto se budeme snažit nalézt nový termín, abychom mohli naši diskusi dokončit. Děkuji vám mnohokrát, že jste dnes přišla na schůzi našeho výboru a hovořila s námi. A nyní nám na pořadu jednání zbývá ještě jeden bod. Paní Kraca vypracovala zprávu nebo má zprávu, vypracovává zprávu o tématu k tématu ženy a vedení podniků. Je to zpráva, která těsně souvisí s tím, o čem jsme hovořili s paní komisařkou Redingovou dnes dopoledne. Takže my tuto otázku budeme musí moci ještě prohloubit a poprosila bych paní Kratsa, aby nám podala úvod do diskuze. Prosím, máte slovo. Eh, eh, ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Návrh zprávy, o kterém hovoříme, je návrh, který souvisí s debatou, kterou jsme právě vedli s paní místopředsedkyní Evropské komise, paní Redingovou. Jde eh, o to, jak bychom mohli přispět k tomu, aby počet žen ve vedoucích funkcích byl navýšen, a to především na úrovni podniků. Já jsem se snažila ve své zprávě vyjádřit to, že je to výzva. Výzva ke zlepšení společnosti, eh, rovné společnosti, kde ženy budou mít důležitější postavení. Je to výzva velmi důležitá také pro evropské hospodářství právě v tomto okamžiku, kdy se snažíme vytvořit podmínky pro udržitelnou konkurenceschopnost a hospodářský růst. Ve své zprávě se popisuje současná situace žen v mezinárodních podnicích a v Evropě celkem. Hovoří se o nízkém počtu žen na úrovni dozorčích rad představenstev a dále se také hovoří o možnostech změny této situaci. Buď eh, tyto změny musí provést podniky samotné, anebo eh, sítě žen ve vedoucích pozicích musí eh, něco učinit. A zde již existují určitá osvětová opatření. Situace je již přiblížena. Je nutné však ještě navýšit eh, význam žen v těchto vedoucích funkcích. Jde především o výměnu eh, praxe mezi ženami jednotlivých podniků, takže kroky, které byly podniknuty, jsou pozitivní. Schází však eh, ještě celá řada přesvědčivých opatření, která by eh, jasně ukázala směr eh, v vývoji. Existují země, které se rozhodly učinit eh, politická opatření a zavést závazné legislativní předpisy. Pokud takovéto zákonné předpisy budou přijaty, pak se podniky toho budou držet. Pokud tedy podíl žen ve vedení podniků je předepsán, podniky pak tedy učiní příslušné iniciativy, ale Máme takovou zemi jako Norsko, kde již v roce 2004 byl přijat takovýto zákon a výsledky jsou pozitivní. Je zde více žen, na úrovni rozhodujících eh, orgánů podniku. Také ve Španělsku či ve Francii tyto legislativní předpisy vedly k prohloubení eh, diskuze. Také v Itálii a v Německu. Tedy v zemi, kde vlastně nechtěli zavést eh, kvóty žen na spolkové úrovni ani na úrovni jednotlivých eh, zemí. Bavorská ministrině uchopila příslušnou iniciativu a veškerý tento vývoj ukazuje, že eh, si mnozí lidé uvědomují tento problém. Vidíme tedy, že dnes byla nezbytná tato iniciativa pro posílení eh, počtu žen ve vedeních eh, podniků. My se tedy ve zprávě ptáme, jak eh, tuto dynamiku ještě prosadit na evropské úrovni. V určitých eh, regionech, v určitých zemích eh, se o tom ještě nediskutuje ani na politické úrovni, ani na legislativní úrovni či v podnicích samotných. V některých eh, zemích prostě tato podniková kultura a takovéto podněty ještě neexistují. Jak můžeme navázat na tyto pozitivní vývojové trendy? Jak můžeme v jednotlivých podnicích toto prosazovat tak, aby z toho vznikla evropská přidaná hodnota. V diskuzi jde tedy v současnosti o následující věc. Je to přístup skutečně slibný. Evropská komise již rozhodla, že toto téma bude předloženo a paní komisařka to právě zopakovala. Bude tedy předloženo také evropskému mezinárodnímu eh, tisku. To znamená, že bude povedena debata a tuto dynamiku nesmíme nechat eh, odplynout. Musíme ji ještě posílit. V naší zprávě jednoznačně se zasazujeme o to, aby se v podnicích diskutovalo o této iniciativě. Nestačí přitom navazovat na jednotlivé kladné příklady. Jde o iniciativu skutečně pozitivní, ale je nutné ji rozšířit, aby byla obecnější, tak, aby si podniky uvědomily, že je vhodné na tuto dynamiku navázat tak, aby výsledky byly pozitivní všeobecně. Ženy jsou vynikajícími vedoucími silami na vedoucích místech a mohou přispět velmi silně. Samozřejmě mají-li kvalifikaci, mají-li schopnosti a proto je také nezbytné ještě prohloubit a zlepšit vzdělávání. Ženy mají schopnost dosahovat koncenzu, jsou inovativní a využívají velmi různorodě personálních možností. Toto jsou aspekty, které jsou nezbytné v evropském hospodářství a také jsou nezbytné na globální úrovni. Toto si však podniky musí nejdříve uvědomit a my je na to musíme nasměrovat. Programy by měly být zacíleny eh, také tak, aby podniky toto mohli realizovat, i když eh, s tím nezačnou zcela sami. Na evropské úrovni by bylo vhodné stanovit eh, závazné cíly, které by byly také měřitelné. Vidíme však také, že stav v jednotlivých podnicích není jednotný a také podniková kultura je eh, rozdílná. Existují podniky, kde jsou ženy zastoupeny na všech úrovních ve vysokém počtu. Existují však eh, i typické mužské podniky, třeba v oblasti dopravy nebo ve výrobě zboží. Tam ženy jsou zastoupeny méně a proto Eh, se musíme také přizpůsobit eh, danostem. Eh, také právní a kulturní systémy jsou rozdílné v jednotlivých podnicích. Existují podniky, kde jsou nejrůznější struktury dozorčích rad a představenstev a i zde je tedy vhodné postupovat buď umírněně, ale tak, aby bylo možné dosáhnout měřitelných výsledek. Pokud stanovíme 30 pak to není tak obtížné dosáhnout pro zemi, kde je pouze 20 podílu žen, ale je to velmi těžké pro zemi, kde je pouze 6 podíl žen. Čili i zde musíme vycházet z Eh, faktů a z realit. Dále také upozorňujeme na to, eh, že jsou-li naplánována politická opatření, pak cílem nemůže být pouze to, aby ženy se dostaly do správních rad. Chceme ženy také eh, na úrovni představenstva. Tak, aby měli možnost eh, celou svou kariéru prosazovat v daném podniku. Nechceme tedy podnikům dát určitě tou eh, možnost eh, získávat ženy pouze zvenčí. Ženy, které tak vstoupí do, přímo do představenstva. Nevíme, zda ženy zastoupené ve veřejném životě mohou eh, skutečně účinně přispět. Spíš jde o to, aby byly uznávány ženy a to za celou svou činnost v podniku uznávat je tak, aby se dostali do eh, představenstva, čili ženy na všech úrovních v podniku eh, musí mít eh, hodnotné postavení. Nejlepšími členy představenstva jsou takové ženy, které měly určitou odpovědnost na různých jiných úrovních podniků. Čili zde je nutné uchopit iniciativu i administrativní, správní. Dalším důležitým momentem je také vyvážený postup v podnicích. Jsou ženy a muži, kteří na základě svých zkušeností a kvalifikací by mohli být mm, na zastoupeny v deseti nejrůznějších představenstvech. Čili dochází k určité korelaci na této úrovni, zároveň však dochází k zablokování určitých funkcí, které by mohly být obsazeny ženami. Tolik z mé strany. Náš cíl je jednoznačně tento. Náš postup je vyrovnaný a zohledňujeme nejrůznější výchozí situace na nejrůznějších úrovních. Zároveň však postupujeme obšírně. Je zde celá řada nejrůznějších opatření eh, v podniku, mimo podnik, která by měla přispět k dosažení cílů. Zároveň také ukazujeme možnost dynamické kariéry a podpory žen, které chtějí převzít takovéto vedoucí funkce. Děkuji. Děkuji paní Kraca. A nyní má slovo paní Kosta. Děkuji. Je mi to líto, ale budu muset za chviličku opustit sál, ale ráda bych se krátce vyjádřila ke zprávě paní Kratce. Je to vynikající zpráva. Eh, můžu souhlasit úplně ze vším, i s tou poslední poznámkou pod čarou, totiž, že Ženy jsou velice důležité v představenstvu podniků, že třeba podpořit eh, práci žen na veškerých hierarchických úrovních podniků, že je to důležité zejména o malých a středně velkých podniků. Tato zpráva eh, koinciduje s velkou Pozornosti, tedy velká pozornost je věnována na komisi, v parlamentu i v dalších výborech. I tam se hovoří o správě podniků, o správních grémiích, také na ITRE a EKONu. Tam se připravuje zpráva o takovémto tématu. A je tedy důležité, abychom se postarali o to, abychom předložili pozměňovací návrhy i k takovýmto zprávám, aby jsme jasně poukázali na to, že je nutné, aby ženy byly přítomné ve vedoucích orgánech podniku. Není možné, aby to dopadlo jako minule, když jsme potom prohláli v hlasování o odpovídajících pozměňovacích návrzích. Mám tři poznámky. Za prvé, jedna z překážek, které brání tomu, aby se ženy dostávaly do řídících orgánů podniků, spočívá v nedostatečných možnostech sladit eh, činnost ženy v podniku a její soukromý život. Eh, samostatně výdělečně činné ženy eh, jsou na tom trochu lépe, ale měli bychom možná propůjčit jakési označení, pozitivní označení podniků, které hledí na tuto možnost sladit pracovní a soukromý život. Například bychom tedy mohli označit takovéto podniky jako podniky přívětivé ručenému životu. Rovněž je zůže důležité, aby podniky uznávaly důležitost dalšího profesního vzdělávání žen. Za druhé, je třeba zohlednit i takové organizace, jako jsou nadace či nevydělečné spolky. I zde mohou ženy eh, být ve vedoucích pozicích. A ráda bych ještě podtrhla, že je velice důležité, aby byly ženy silněji zastoupeny i v podnicích, které se věnují médiím a komunikaci silněji zastoupeny na vedoucí úrovni, samozřejmě. Takže je to důležité rovněž v takových eh, v kreativních podnicích. I tam v oblasti reklamy je nedostatečné zastoupení žen. Možná by bylo dobré zadat studii k tomuto tématu, abychom se dozvěděli, eh, jak to vypadá s ženskou kreativitou. Ženská kreativita je podle mého názoru ignorována. Ženy nejsou uh, dostatečně uznávány. Já si myslím, že právě v Itálii eh, máme právě v oblasti kreativního průmyslu téměř absurdní poměry. A dále Je důležité, aby se podnikatelská činnost žen eh, podpořila i ze strukturálních fondů. Já jsem tam viděla již velice zajímavé projekty v tomto ohledu a je rovněž eh, důležité, i učinit něco na úrovni komunální zprávy a zohlednit rovněž ženy migrantky. Děkuji, děkuji paní Kostě. A nyní má slovo paní Češková. Kyně. Jsem stínovou zpravodajkou k této zprávě, takže jsem si já nechala zpravovat, zpracovat určité statistiky a výzkumy v této oblasti. A zjistila jsem, že u nás v České republice je situace taková, že podíl zástupkyň ženského pohlaví ve vedení podniků je pouhých 9,5 což je opravdu málo. Eh, já jsem osobně přesvědčena, že hlavním důvodem jsou zažité stereotypy týkající se eh, péče o děti a domácnost. Jako odstrašující příklad v rychlosti uh, uvedu to, co proběhlo v diskuzi na jednom českém internetovém serveru včera, a to ohledně mé osoby, kdy tam zazněly příspěvky, že uh, nemám být a nemohu být poslankyní Evropského parlamentu, když mám malé děti. A z těchto zažitých stereotypů potom samozřejmě vyplývají další konsekvence. Jedna z nich, podle mě eh, nejdůležitější, co se týče zastoupení žen ve vedoucích pozicích, je, že z těchto stereotypů potom muži mají mnohem více času na práci ve vedoucích pozicích, neboť eh, se automaticky předpokládá eh, téměř nepřetržitá pracovní doba. Takže tohle je můj celkový, ale velmi stručný pohled na tuto problematiku a kde podle mě tkví jádro problému. Teď přímo k návrhu zprávy, eh, za kterou samozřejmě eh, paní zpravodajce blahopřeji. Eh, chtěla bych obrátit pozornost na bod číslo 3 této zprávy, který dle mého názoru je diskutabilní a to z toho důvodu, že eh, i z vlastní zkušenosti vím, že často muži dostávají funkce a pozice ve správních radách pouze jako funkce čestné. Tento bod se týká žen a eh, jejich eventuálního zastoupení na těchto čestných pozicích. Čili z tohoto důvodu si myslím, že je diskutabilní. Eh, další bod, eh, kterého se eh, chci dotknout, je bod číslo 4, písmeno C, kde se právě zdůrazňuje nutnost sladění rodinného a profesního života rodičů s tím, že chci dát ke zvážení, zda bychom neměli opět zde zdůraznit to, že hlavní věcí, kterou je potřeba je péče o malé děti, čili zdá zde eh, nezdůraznit nutnost eh, podpory firemních mateřských školek jakožto největší pomoci eh, rodičům, kteří mají dlouhou pracovní dobu, což se právě týká těch vedoucích pozic. A poslední bod, na který chci obrátit pozornost, je bod číslo 7 písmeno B, neboť eh, se týká eh, právních zvláštností, strukturálních, hospodářských zvláštností, které je potřeba v každém státě brát v úvahu. Eh, já bych chtěla tuto, tuto věc jenom rozšířit v této diskuzi o to, že Každý eh, členský stát eh, má svůj právní základ pro obchodní společnosti a tento není sjednocen, čili eh, obchodní společnosti v každém členském státě mají trochu jiná pravidla, i co se týká právě jejich řeknu třeba, třeba v České republice, jsou to jednatelé, jsou to správní rady, jsou to nejrůznější dozorčí rady a podobně, čili, čili tyto orgány obchodních společností mají různý právní základ a e, proto obracím pozornost k tomu, že bychom měli e, asi definovat e, ty podniky, po kterých, na které my budeme klást naše požadavky co nejpřesněji tak, aby vůbec bylo možné je správně, správně definovat a e, obsáhnout v tom přitom e, právní e, praxi 27 členských států. Zároveň nevím, přiznám se, protože každá ta statistika měla trochu jiná kritéria, tak nevím a ráda na případné eh, schůzce stínových zpravodajů eh, se budu informovat eh, i o tom, jak v současné době je vůbec možné sladit pravidla nebo kritéria pro to, které podniky vlastně my budeme považovat za ty, budem, za ty důležité, kde mají ženy být zastoupeny určitým procentem ve vedoucích pozicích. Takže to je vše ode mě a děkuji za pozornost. Tak, fru Seskova. Ano, děkuji paní Češková. Paní Ovir, prosím. Já jsem také jedna ze stínových zpravodajek pro tuto zprávu a velice pečlivě jsem je eh, četla vícekrát. A velice se mi zamlouvá a je strašně těžké něco k té zprávě vůbec dodat protože všechny aspekty už tady byly dobře eh, zobrazeny. Nedávno v Davosu na zasedání eh, vedoucích představitelů podnikatelského světa byly zastoupeny inovativní největší společnosti. Takže já jsem moc ráda, že i vlastně eh, zasedání v Davosu nás naplňuje naději, že cíle, které jsme si stanovili v této zprávě ohledně zapojení žen do řídících orgánů korporací se budou moci snáze dosahovat. Ale chtěla bych tady zvýšit, zlí, zmínit politickou elitu, tedy naše vlády. V naší zemi se před týdnem konaly parlamentní volby. Momentálně probíhají koaliční jednání Jedná se o utvoření nové vlády. A snad by bylo možné dosáhnout desetiprocentního zastoupení žen, pokud tam budou dvě ženské, ženy ministrině. A um, asi jedna by byla ministrině kultury. Jedná se o oblast, kde se hodně boje o peníze. Když je velice těžké, ovšem v mnoha zemí, které vlády neukazují, e, do sami nedávají dobrý příklad, e, dosáhnout prosazení toho, o co jde v té zprávě. Ptala jsem se dneska paní komisařky, zda by mohla poukáz, si eh, na základě legislativy eh, dosáhnout toho, aby členské eh, vlády uplatňovaly tyto zásady. Jsem ráda, že my tady v parlamentu máme jasnou politickou vůli, že chceme tyto věci prosazovat. A samozřejmě, že primárním nástrojem k jejich dosažení nejsou kvóty. Jsou tady i jiné nástroje a na ty byla také tady poukázáno, že je možné je využít. Protože kdybychom používali jenom kvóty, to by asi nebylo vždycky vhodné. Dovolte mi, abych ještě jednou poděkovala paní zpravodajce a doufám, že nakonec schválíme dobrý dokument, který bude i v mé zemi věci prosazovat. Paní Bastos, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, v první řadě poblahopřát paní zpravodajce za zprávu a zároveň by chtěla přečíst pocenství od paní Elizabeth Moran Chartier, která ona mě přenechala abych to zde přečetla, protože kolegyně Elizabeth Mona je bohužel zde nemůže být přítomná, má jenom schůzí v jiné komisi. Ráda bych chtěla říct si kolegyně Rody, že přistoupila k celé věci velice užitečně a jasně, že jasně ukázala, jak vypadá situace žen v řídících orgánech podniků a ona přesně jak si mm, naplnila naše očekávání. Jde tedy o to, aby ve řídících vedeních podnicích zvýšil počet žen a toto je třeba, tento problém je třeba vyřešit, protože ten počet je ještě nedostateční. Dobře víme, a bylo to zde mnohokrát řečeno eh, zpravodajkou a kolegyněmi, že to celé eh, souvisí se sladěním rodinného a pracovního života. Ten je třeba sladit tak aby ženy mohly eh, postupovat před ve svých kariérách a mohly opravdu dosáhnout až toho nejvyššího stupně řebříčku. Co se týče doporučení, které eh, vypracovala paní zpravodajka, myslím si, že to bylo velice rozumné a mm, přesně to ukázá, eh, ukazuje a v podstatě to harmonizuje s tím, co řekla paní kolegyně Redinková, paní komisařka Redinková. Je důležité podívat se na osvědčené postupy a je tedy důležité, aby pomocí těchto osvědčených postupů jak si začlenili podnik do řídících orgánů ženy. Já si myslím, že to je velice rozumný přístup, že je to rozumné opatření a dále otázka to, co nebude moci být jaksi dosaženo pomocí mm, dobrovolných opatření a osvědčených postupů, tak eh, pokud tedy toto nepřine výsledky, pak zde máme jakýsi poslední prostředek a to by byly ty kvóty. A chci říct, že paní Rody Kraca to vysvětlila velice jasně ve své zprávě a nyní bych přečetla eh, posledství kolegyně Moran Chartier. Chtěla bych eh, jednoznačně podpořit návrh zprávy paní Kreca a vítám její vynikající práci, která odpovídá eh, tomu, co je nezbytné a především následujícím bodům. Za prvé, členské státy investují do politiky vzdělávání dívek a mladých žen. Přitom však jejich kariéry neodpovídají jejím vzdělání. Jaká společnost si může dovolit ne nevyužít na 50 své inteligence, na 50 pracovních sil. A to pak v době ekonomické krize. Je nutné tedy se velmi snažit ve smyslu podpory přístupu žen do odpovědných funkcí. Za druhé, podniky, které eh, vedly politiku rovného zacházení mezi muži a ženami a které podpořily přístup žen na vedoucí eh, funkce dobře odolali ekonomické krizi. Tato dynamika je dynamika eh, na úrovni zaměstnávání a musíme ji prohloubit. Můžeme přitom hodně získat. Za třetí, Celá se připojuji k návrhům paní Kraca. Velmi ráda bych eh, viděla, kdyby ženy eh, měly větší uznání za svou práci, protože jsou eh, velmi schopné. Ale myslím si, že by bylo vhodné také přijmout eh, měřitelné cíle, eh, protože jinak bychom nedokázali pokročit v dnešní obecné situaci. Děkuji zpravodajce za její návrhy, které podporuji a chtěla bych také podtrhnout to, že bychom měli jít eh, také tímto, touto cestou, co se týče veřejných eh, orgánů a organizací. Děkuji. Děkuji, paní Bastos. Paní Matera. Děkuji, paní předsedkyně. Já stílím ve velké míře Eh, odůvodnění paní Kraca k jejímu návrhu zprávy. Je to zpráva velmi aktuální, nejenom na úrovni Evropského parlamentu, ale také na úrovni celé Evropské unie. Právě eh, v Itálii se dnes hlasuje v Senátu o příslušném zákonu eh, pro zavedení podílu žen ve veřejných podnicích, ale také na úrovni soukromých podniků podniků. E, proto se chci zeptat, zda bychom právě tuto záležitost nemohli formulovat poněkud e, rázněji a hovořit také o daňové podpoře pro podniky, které dobrovolně e, přijmou takováto opatření. To by mohlo být uvedeno v budoucí směrnici. Především mám na mysli ty podniky, které lépe slučují eh, soukromý a profesní život. S ohledem na eh, hospodářské eh, rozpočet roku 2012 by bylo možné vytvořit nové struktury tak, aby tento soukromý a profesní život byl lépe sloučen. Ano, děkuji, paní Matera. I já jsem na seznamu řečníků a e, proto bych chtěla ještě říci, že i já jsem s tínovou zpravodajkou. Chtěla bych tedy poděkovat e, paní zpravodajce za návrh zprávy, který je dobře strukturován, pokrývá vše. A jako stínová zpravodajka bych eh, chtěla říct, že vlastně nevidím, co by bylo možné ještě dále eh, posílit. Myslím si, že eh, velká většina témat zde je již uvedena. Uvidíme však, co debata eh, přinese a zdá by bylo možné zlepšit tento návrh. Blahopřeji paní Kraca za to, že převzala tato téma, které je velmi aktuální ve všech členských zemích. Paní Kraca postupovala velmi angažovaně, eh, velmi intenzivně debatovala o tomto návrhu a vidím, že tato debata vede také k tomu, že povědomí eh, pro eh, jiné otázky genderové rovnosti je navyšováno. Jde také o to, že možnosti a schopnosti žen jsou více ve středobodu zájmu této debatě se také velmi diskutuje o tom, jak ekonomicky pozitivní je pro podniky to, že mají větší podíl žen na eh, řídící úrovni. To je důležitý argument. Kompetence žen, schopnosti žen v podnicích skutečně potřebujeme, takže ekonomicky viděno je to pozitivní a je to důležitý argument. Pro mě však jde také o ten argument, že rovné postavení v podniku je důležitou otázkou Eh, osob samotné osobě. Jde o lidské právo, eh, aby muži a ženy měli stejné možnosti. Takže je to skutečně důležitá otázka trendové rovnosti. Jako určitý bonus můžeme samozřejmě upozornit na to, že se to podnikům vyplatí, eh, když mají více žen na úrovni vedení. Samozřejmě, že často hovoříme o významu stereotypů ohledně pohlaví, že muži a ženy jsou prostě zařazováni do různých Eh, šuplíků, že tedy vedení, eh, na vedení se stereotypně objevují muži. Takže pokud tento stereotyp prolomíme, tak to bude mít také pozitivní vliv na otázku rovnosti. Eh, hovořilo se o otázce 3, ve které paní Kraca říká, že ženy by neměly být na úrovni vedení pouze z určitých eh, čestných důvodů. To víme, ale víme také, že právě muži dostávají tyto pozice eh, pouze kvůli eh, poctě, ale my chceme právě zdůraznit, že ženy by neměly být pouze objektem určitého poctění, ale mají eh, tuto funkci převzít, eh, protože jsou toho schopny. Další otázka. Eh, kvóta, to je důležitý nástroj pro změnu situace, která není dobrá. Myslím si, že dnešní situace skutečně není dobrá, když 97 procent na úrovni vedení podniků eh, jsou muži, tak situace není dobrá. Není prostě možné, aby pouze eh, skutečně 3% žen eh, měly tyto schopnosti. Takže pokud bychom toto chtěli změnit, tak se domnívám, že kvóta je nezbytným nástrojem pro to, aby tato nerovnováha byla srovnána. Paní Kraca má pravdu. Podniky samozřejmě musí mít možnost si toto upravit sami. Ano, ale jasně musíme také vidět to, že když se nic nebude dít, tak abychom kvóty potřebovali. Takže ještě jednou děkuji paní Kraca za vynikající návrh zprávy. A nyní paní Webman, prosím. Děkuji. Chtěla bych se zkrátce zmínit o několika bodech. Mám pocit, že Česká republika a Rakousko jsou si velice podobné, protože já jsem u příležitosti eh, mé kandidatury do Evropského parlamentu se rovněž doslekla, že jsem krkavčí matka a to jsem matko 16-leté dcery. Takže to vypadá, že mnozí muži ani neznají ten rozdíl mezi tím, že dá se pečuje o malé děti nebo o děti v pubertě. Mé dceři, má dcera se má velice dobře, i když jsem poslankyní, musím říci. A v Rakousku máme opravdu extrémní stereotypy. I zde sdílím eh, to, co říkala paní Češková. Vždy slýcháme, ženy se mají starat o děti a o domácnost. A já se ptám, proč muži nemusí mít, eh, by se taky nemohla starat o domácnost a pečovat o děti. Já tam opravdu nevidím žádný rozdíl v tom, kdo je pro tuto práci lépe kvalifikovaný, zda muži či ženy. Takže já opravdu bych požádala muže o to, aby ukázali, že i v této oblasti mohou něco vykonat a naopak dali také možnost ženám, aby vykonali svou práci ve svých vedoucích pozicích. Ženy nejsou hůře kvalifikované než kvali muži je třeba pouze ženy nalézt, je řekla paní Redingová. A proto si myslím, že kvóty by právě mohly být nástrojem až do toho okamžiku, kdy zjistíme, že se situace vyrovnala 50 na 50. A myslím si, že tato zpráva je v cestě k tomuto cíli velice důležitá. A e, poznámka k bodu 3 ve zprávě. Samozřejmě, neměly by to být čestné pozice. E, já bych tomu ráda dodala, že existují i ženy, které přichází z vnějšku podniku a kteří se dostávají do těchto pozic na základě své kvalifikace. A potom bodu 4c, sladění e, rodinného a pracovního života v podnicích. Zde bych se chtěla vrátit k nápadu kolegyně Matera. Ta hovořila o daňových pobítkách. Já si možná myslím, že je to dobrá cesta, že bychom mohli nabídnout daňové podniky i velkým podnikům, když například založí eh, vlastní podnikové školky, tak aby ať již je to matka či otec, pracovníci měli možnost pracovat předčas a nemuseli se stresovat tím, že mateřská školka um, zavírá například pět hodin odpoledne. Já si myslím, že bychom opravdu se to měli věnovat a promyslet si, zda bychom to tam nemohli zapracovat, protože to by bylo opravdu něco, co by vedlo k rovnoprávnosti. A zároveň si poukázat na to, že existuje celá řada žen, které jsou lépe kvalifikované než muži a přesto dostávají mnohem menší plat. Takže rovnoprávnost neznamená pouze stejnou odměnu za stejnou práci, ale musíme tam jasně zahrnout i to, že pokud někdo má stejnou kvalifikaci nebo dokonce lepší kvalifikaci, tak by měl mít také více peněz, protože takovéto poměry si myslím, že nepanují pouze v Rakousku, ale i v celé řadě dalších členských zemí. Děkuji a nyní bude mít slovo paní Záborská, prosím. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně první řadě bych chtěla podstrhnout práci paní Kratca, která předložila skutečně vyváženou a komplexní zprávu. Snažila se zohlednit celou řadu aspektů tohoto problému a je jich opravdu hodně. Já bych zde chtěla zejména vyzdvihnout jeden aspekt, který ona zmiňuje ve zprávě, a to je skutečnost, že tím, že neumožňujeme ženám a mužům se podílet eh, na některých funkcích rovnoceně, rovnoceně se podílet na veřejném životě, tak tím ubíráme společnosti ubíráme společnost o talenty a o schopnosti lidského potenciálu, které ženy mohou v Evropské unii a na celém světě nabídnout. A já si myslím, že to je ten hlavní důvod pro to, že bychom se měli snažit zajistit komplexní přístup, komplexní náhled na život, na to, jakým směrem by se měl společenský život ubírat, tak aby se i ženy mohly podílet na životě společnosti. Chtěla bych zde zmínit to, co před chvilkou zmínila paní místo předsedkyně Redingová. Paní Kraca uvádí ve své zprávě a hodnotí um, celou řadu zemí EU, jako je Španělsko, Holandsko, Belgie, Německo, které některé prostřednictvím kvót, některé jinou cestou se snaží, aby zastoupení žen v podnicích bylo vyšší. Ale pokud se podíváme na tu lhůtu, kterou si Vytčili tyto země, tak je to tak kolem roku 2015. Tady chci říct, si, i když je ten vývoj někdy pomalý, tak jsme na dobré cestě. A paní Redingová říkala, že pokud se nepodaří do roku 2012 zajistit vyváženější zastoupení, tak změnila závažnější legislativní opatření, které by potom přišly po roce 2012. Já bych zde možná byla pro jisté zpomalení a nechala členské země jít svou vlastní cestou, aby to totiž nakonec nevyvolalo, nevyvolalo odpor ze strany členských zemí. Protože já si myslím, že chceme samozřejmě, aby se ledy pohnuli, hovoříme o té věci a ono se to zlepšuje. A jsem přesvědčená o tom, že Prostředky, které navrhuje paní Kratce ve své zprávě v bodě 4, mohou výrazně napomoci tomu, aby se situace žen zlepšila a aby jejich zastoupení ve vedení velkých podniků bylo vyšší. Myslím si, že ona na to nahlíží velice komplexně a věřím, že tato zpráva bude přijatá v našem výboru. Jednomyslně. Děkuji. Tack, ska vi... Děkuji, paní Záborská. Nyní paní Tomasev, komise. Thank you very much, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě slyšeli jste, co říkala paní místo předsedkyně Reding. Uh, o na, roz, nasazení ve věci většího zálož, zastoupení e, tam, kde se rozhoduje. Má to také co dělat s novou strategií o rovnosti mezi ženou a muži, ženami a muži, kterou přijala komise a proto skutečně tuto zprávu, kterou připravujete, velice vítáme. Jenom několik slov pro připomenutí. Uh, že komise i v minulosti i teď, mimo jiné i finančními nástroji, podporuje program a aktivity v rámci strukturálních fondů ohledně rozhodování. Za ta léta jsme dělali hodně, abychom eh, zvyšovali povědomí o projektech. Strukturální fondy jako takové s tím mají hodně co dělat. I tady se o tom dnes hovořilo, že ty právě sehrály význačnou úlohu v tom, aby ženy se dopracovaly lepšího postavení tam, kde se rozhoduje. Jenom ještě jednu věc o databázi ohledně žen, které zastávají vedoucí pozice. Dnes hodně hovoříme o kvantitativních cílech, takže je třeba měřit, jak moc postupujeme. A my v té práci pokračujeme a schromažďujeme nadále údaje v této důležité věci a každý rok také podáváme zprávy o číslech, která nám tato databáze dává. Jak víte, právě jsme vydali zprávu o vyváženosti zastoupení žen ve vedení podniku a to je pro nás velice důležité, aby se s tím pokračovalo. Takže já vám děkuji. Tak Mrs. Tomasetti. Ano, děkuji, paní Tomasetti. Paní Kraca má nyní slovo, aby udělala závěrečnou poznámku. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi spokojena s nejrůznějšími poznámkami, které byly přednoseny. Pokládám to za pozitivní výhled k dosažení cíle této této zprávy a projednání jednotlivých opatření. Nejdříve k tomu, co říkala paní Kosta, i když zde již nemůže být. Já jsem chtěla, aby ženy ve vedoucích pozicích byly zde eh, popsány, ne tedy eh, otázka podnikatelek jako takových. Paní Kosta hovořila o důležité jiné věci a to je postavení podnikatelů podnikatelek a jejich význam pro společnost. Samozřejmě, že to nesmíme však omezovat pouze na malé a střední podniky, eh, i když i tato otázka je důležitá. Já bych je tedy chtěla, aby se to dotklo i malých podniků, i sociálně činných podniků tam snad by tato pravidla nemusela být eh, povinná, ale eh, Přesto paní Češková se zmínila o jednotlivých bodech eh, mého návrhu, především o bodě 3. Zde bych vám chtěla říci tolik, že z právní pozice se kumulují nejenom tedy v případě mužů, ale také v případě žen. Přesto však je zde pozměňovací návrh, ve kterém se říká, že Nikoliv koncentrace jednotlivých funkcí by měla být podpořena. Pak bychom měli možná pět eh, mužů a žen, eh, kteří by eh, měli možnost pracovat v 25 podnicích. No, každopádně zde chci říci to, že je nutné podpořit ženy, které svou kariéru prožívaly v daném podniku, čili mám na mysli lepší lepší zohledňování personálu daného podniku. Ještě k dalším poznámkám paní Češkové. Usnadnění pro soulad mezi soukromým a profesním životem. Zde je nutné především myslet tedy na děti, péči o děti a malé děti a je samozřejmé, že podporujeme cíle barcelonské a nedomnívám se, že by bylo eh, nutné zde zdůrazňovat eh, především eh, malé děti. Podniky by měly se podívat na to, co jejich zaměstnanci potřebují. Samozřejmě u těch malých dětí nebo trochu větších dětí je nutné o ně pečovat. Paní Češková také upozornila na to, že existují různé legislativní Eh, předpisy v jednotlivých členských státech a to eh, je bod 7b, kterým na to reaguji. Hovoří se zde o eh, velkém počtu nebo různorodosti struktur, hovoří se zde o různých výchozích podmínkách, velikosti podniků, o regionálních zvláštnostech a podobně skutečně zde existují země, kde pravidla v jednotlivých regionech jsou také rozdílná. Nejsou rozdílné podmínky jenom eh, mezi jednotlivými členskými státy, ale také regiony. Eh, pokud chcete však, paní Češková, ráda s vámi toto projednám ještě bilaterálně, pokud byste chtěla eh, konkrétní novou formulaci. Dále bod 8, to je bod, ve kterém hovoří hovořím o měřitelných eh, závazcích. Eh, možná, že bychom tam mohli doplnit ještě legislativní, nejenom tedy konkrétní opatření a cíle konkrétně k paní Bastos a paní Moren. Paní Moren na nás myslí, když tady eh, nemůže být a tak eh, přispívá eh, také ke koncenzu mezi jednotlivými členkami. Paní Matera, vy jste hovořila o určitých potřebách podporovat i ty podniky, které jsou ochotné snižovat překážky zrušit překážky v přístupu žen. Možná, že bychom to mohli pokrýt tou formulací, využít veškeré prostředky členských států a pokrýt potřeby. Vždyť chceme vyzvat členské státy k tomu, aby využili všechny možnosti eh, pro to, aby podpořili ženy eh, tak, aby mohly zůstat v práci, aby eh, udělali kariéru. To je věc praktické realizace. Paní Wertmann, vy jste předložila mnohem velmi cené poznámky k bodu 3 Mnohé kolegyni, kolegyně hovořili o tomto bodu také a je zde tedy otázka souladu e, mezi soukromým a profesním životem, což je téma, e, které bylo velmi často předmětem studií. I když e, tedy ta čísla absolutně to neprokazují, je možné hovořit eh, o tom, že tato neslučitelnost eh, se těžko prokazuje. Samozřejmě, že je nutné usnadnit eh, péči o děti, ale jde také celkově o podnikatelskou kulturu. Nemůžeme tedy všechno pouze orientovat na tuto první překážku, kterou vidíme na první pohled. Zde existují různé možnosti to opravit, ale jde také o podnikovou kulturu v této souvislosti. A jde také o to, že ženy samotné by se měly inspirovat ve sledování náročných eh, cílů, eh, tedy ve smyslu snahy o dosažení vysokých eh, funkcí. Tuto otázku chceme Eh, také řešit na evropské úrovni, nespoléhat se tedy jenom na národní iniciativy, ale samozřejmě, že členské státy musí převzít tyto závazky a pokud to neučiní, tak by dokonce mohlo být evropské opatření kontraproduktivní. Takže ta debata musí pokračovat a musíme zajistit to, aby byly vytvořeny předpoklady i na politické úrovni, aby se i v médiích o tom hovořilo tak, aby povědomí bylo lepší a členské státy si uvědomily eh, tuto nezbytnost pak mohou převzít také doplňující opatření k tomu, co již existuje na evropské úrovni. A podniky si musí uvědomit prostor, který zde mají. Dále bych chtěla ještě upozornit na otázku kvót v orgánech společenství. Zde byl předložen také pozměňovací návrh ohledně Evropské centrální banky, Evropské investiční banky a zřizují se také nové služby, jako je dozorčí úřad pro cené papíry a podobně. I zde je nutné upravit tuto otázku tak, aby ve stávajících nebo nových řídících orgánech eh, EU e, byla určitá pravidla dodržována. Takže měli bychom si zamést před vlastním Prahem a aplikovat tato pravidla také pro vlastní instituce. Děkuji komisi za to, že byla přítomna. Děkuji také za debatu s paní místopředsedkyní eh, Redingovou, která se vyjádřila ve smyslu naší zprávy. Děkuji a jsem přesvědčená o tom, že po této obšírné debatě určité body ve zprávě budou ještě doplněny. Především co se týče podílu žen na řídících funkcích při dosahování tedy závazných eh, cílů. Mrs. Katza. Děkuji, paní Kratca. Do 23. března do 12 hodin máme lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. 20. dubna budeme hlasovat na výboru a e, potom to půjde na červnovou plenárku. Tím jsme u bodu 16, to je bod různé. Tady nic nemáme pod tímto bodem. A bod 17. Datum konání příští schůze. To je 24. března, to je naše mimořádná schůze. A potom 20. dubna máme naši řádnou schůzi. Tímto eh, mohu dnešní schůzi uzavřít. Chtěla bych opravdu srdečně poděkovat všem kolegům, kolegyním, sekretariátu a rovněž také tlumočníkům. Ještě jednou vás mnohokrát děkuji a uvidíme se znovu 24. března. Naschledanou.